Bene. Tak, vážení kolegové, vítám vás na odpolední části našeho zasedání. A můžeme se pustit do práce, pokud jste připraveni. Takže, kolegové, dámy a pánové, v mnoha případech už jsme zmiňovali, jak je důležitý víceletý finanční rámec, zejména v souvislosti s budoucností společné zemědělské politiky. Jak víte, Evropský parlament eh, schvaluje nařízení pro víceletý finanční rámec, než toto vstoupí v rámec, proto je důležité, abychom pracovali na legislativních návrzích pro reformu SZP eh, v úzké spolupráci s eh, našimi poslanci z rozpočtového výboru, protože oni mají eh, zodpovědnost za proces víceletého finančního rámce a proto jsem velice rád, že jsou tu kolegové Reimer Berger a kolega Kalfin, kteří tak briskně přijali naše pozvání a děkujeme vám za tuto možnost provedení výměny názorů o tomto procesu. Samozřejmě nás kolegové budou včas informovat o stavu jednání v rozpočtovém výboru a o tom, jaké procedury jsou před námi, tak abychom mohli diskutovat o zapojení specializovaných výborů a my přirozeně jsme jedním z výborů, který má největší zájem na zapojení se do těchto nastávajících jednání o víceletém finančním rámci. Ještě jednou děkujeme. Pánové, vám oběma. Děkuji také Giancarlo Scottovi, který je zpravodajem respektive navrhovatelem příslušného stanoviska. Začneme tím, že dáme slovo panu Bergemu Prosím, poskytněte nám aktuální informace, máte slovo. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Es ist... Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jsem na výboru pro zemědělství a poprosil bych o to, abych eh, s kolegou Kanvinem si mohl rozdělit ten úvodní projev tomuto tématu. Máme samomskou smlouvu, a co se týče víceletého finančního rámce a co se týče spolurozhodování, tak ho máme asi v 65 až 70 víceletých programech a je to tedy nová fáze politického vyjednávání a doufám, že se parlamentu podaří zachovat paralitu vyjednávání, koordinaci a také harmonizaci mezi vyjednáváním o víceletém finanční práci mezi, který je v kompetenci výboru pro rozpočet a víceletými programy. A že se nám to tedy pořeží rozumným způsobem zajistit. Víte, že víceletý finanční rámec byl bude, anebo či bude moci být jednomyslně rozhodnout radou té, co parlament většinou svých členů mu udělí souhlas. Otázka spolurozhodování eh, v oblasti víceletého finančního rámce se, projedn- se tak trochu parlamentu scházela tehdy v rámci ústavního konventu abych to tak vyjádřil. Byla to taková spojená akce některých eh, diplomatů z některých členských států, kteří si nepřáli u toho mít parlament. My jsme eh, jako vyrovnání dostali článek 312 eh, odstavec 5, kde se veškeré instituce zavazují Eh, zjednodušit postupy a udělat je rozumnými, tak aby to vedlo k úspěchu. Stejně tak v tomto eh, procesu hrají předsedové všech tří institucí odpovědající úlohu s ohledem na koordinaci a s ohledem na otázku, jak přispět k tomu, aby celý proces byl úspěšný. A přesně o to se nyní snažíme pomocí dohody, která byla vyjednána během maďarského předsednictví, se kterou se začalo za polského předsednictví a která se vede eh, dále i nyní za dánského předsednictví, tedy abychom před a po eh, zasadání Všeobecné rady, která je odpovědná za finanční rámec, měli vyjednávající delegaci parlamentu, která eh, si bude měnit názoru s trojpředsednictvím, tak aby mohla včas říci názor parlamentu a rovněž aby mohl okomentovat stav průběh rozhovoru v Všeobecné radě. Dobře víte, že máme vyjednávací tým, je můj předseda Alen Lamasur, předseda rozpočtového výboru a týká se to tedy internacionální dohodny a víceletého rozpočtového rámce. Pak se máme zpravodaje, který jsou odpovědní za vlastní zdroje. My jsme tedy vyjednávací tým, máme feedback kontaktní skupině, kterou vede Martin Schul, předseda parlamentu a podílí se na tom veškerý koordinátory výboru pro rozpočet a vy sami jste byli v rámci druhého zasedání kontaktní skupiny přítomní, kde se eh, předsedové odpovědějícím způsobem zapadly do debaty. Konečný proces to je něco, co bude zanedlouho přijímat a projednávat konference předsedů. Diskutovalo se o tom, jakým způsobem se postavíme k tomuto procesu, jak s ním budeme zacházet. Za tedy nejdříve ve výborech připravíme první čtení a závěrečné hlasování, protože ještě nevíme, o jakých číslech vlastně hovoříme a pokud nevíme, o jakých číslech hovoříme, tak je obtížné eh, odhadnout dimenzi reform a změn a hovořit o ní. A toto samozřejmě je něco, to je problém, před kterým stojí všechny instituce my, a to je v tomto momentu důležité, máme určité potíže a je to téměř nemožné s tímto. Je tady tedy 60 pět programů, kde je spolurozhodování a nejsme schopni tam e, e, udat nějaké konkrétní číslo, ale a některé číslo existuje, které parlament již přijel a to udělalo plénum, když přijelo e, zprávu výboru SURE, nestálého výboru. A tam jsme jasně řekli, že si přejeme, abychom mohli zaručit minimum které vyplývá z agendy Evropa 2020 Lisabonské smlouvy. Tam jsme řekli, že chceme v roce 2013 plus 5% a já bych tomu dodal plus 2% deflátor, protože toto je důležité. Zároveň máme ve smlouvě zakotveno, že v případě toho, že se neschodneme, budou stropy pro eh, rozpočet 2013 zachovány ze současného VFR do té doby, než se nalezne řešení. Pane předsedo, já chci říci, že parlament by v podstatě nemusel o takovýchto číslech jedna či na něco přistupovat. A pokud eh, člen, členové členských států, které jsou zde dále přítomní, si to pilně zapíšou, tak si myslím, že už z toho důvodu by se tato schůze vyplatila, aby bylo jasné, že prostě z parlament nemusí přistupovat na vše. Nyní očekáváme, že dánské předsednictví zahájí vyjednávání o takzvané negotiation boxes eh, koncem června. Eh, to bude předloženo pravděpodobně Evropské radě. Eh, v současné době nedokážeme odhadnout, jak intenzivně a jak hluboce budou vypadat tyto vyjednávací boxy. Zda tam budou vůbec nějaká čísla či nějaké rámcové údaje, eh, ve kterých se budeme pohybovat a do jaké míry s ohledem na základní návrhy eh, se to bude týkat dalších vyjednávání. My jsme poprosili dánské předsednictví, aby nám včas dalo dokumenty, které nám odpoví na veškeré tyto otázky, tak abychom společně mohli včas eh, připravit odpovědi a reakce. V tomto komplikovaném procesu je velice důležité, aby jak výbor pro rozpočet, tak oborné výbory včas odvedly svou práci a pak jsme měli čas na to se zastavit a zvážit to. Nic není dohodnuto, než bude dohodnuto vše. Protože v okamžiku, kdy budeme mít sektorové dohody, tak to se, se zhroutí vlastně vyjednávací pozice a váha parlamentu a to ho musíme se nutně vyvarovat za každou cenu. Dále samozřejmě podívám se na to, jak bude vypadat pokrok a podle toho Eh, si rozmyslíme, jak v červnu budeme reagovat na Evropskou radu. Uvidíme, zda budeme pak muset vyslat v červenci odpovídající poselství. Pak budeme mít samozřejmě zprávu v interimní zprávu, prozatímní zprávu eh, výboru pro rozpočet v říjnu. A samozřejmě bude i čas pro to, aby odpovědející odbory výbory mohly k tomuto předložit svá vlastní stanoviska. To jsem vám chtěl sdělit tedy eh, k rámcovým podmínkám a Kolega Kanvin mě pravděpodobně doplní. Děkuji mnohokrát. Reimer. Děkuji mnohokrát, Reimere. Prosím, pan Kanvin. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. V podstatě lze říci, že pan Böge to řekl velice jasně. Já spíš počkám na to, jestli se objeví některé dotazy z pléna, na které bych mohl odpovědět přímo já. Dobrá, děkuji vám mnohokrát. Výborně. Chci poděkovat kolegové vám oběma. Je velice důležité přesně vnímat eh, to, co říkáte. Eh, připomínám zejména zprávu Gariga, kterou jsme eh, schválili výboru ŠUR. Je to návrh parlamentu všech frakcí, které chtějí tuto zprávu hájit. Je to zpráva, která je podpořena velkou většinou nejenom ve výboru ŠUR, ale i jinde. Je proto velice dobře stanovit si cíle, které máme. Nyní je tedy na radě, aby tato vypracovala vlastní návrhy. My jsme své stanovisko již zveřejnili. Zmíním-li ještě jeden důležitý bod, řeknu, že odsouhlaseno není nic, dokud není odsouhlaseno všechno. To jsme slyšeli v kontaktní skupině a hodí se to zopakovat. Takže dáme se do rozpravy. Giancarlo Scotta je naším zpravodajem. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Děkuji i oběma kolegům z rozpočtového výboru. Cíle pro SZP jsme si stanovili. A nyní chceme dosáhnout jednotného stanoviska, pokud jde o víceletý finanční rámec, který je naprosto zásadní pro budoucnost našich zemědělců. Pokud jde o jednotlivé scénáře možného vývoje víceletého finančního rámce, tak ty jsou tři. A v podstatě se musíme shodnout, jak se s nimi vypořádáme. Jednak tady máme návrh komise který používá ceny roku 2011 a který se v podstatě zaměřuje na udržitelný růst a přirozené zdroje ve e, výši zhruba 300 milionů euro. což je poněkud navýšení, když, e, když se podíváme na roky 2007-2008. Možnost číslo dvě, zde mluvíme tedy o alespoň pětiprocentnímu nárůstu oproti roku 2011. A v podstatě roky 2011 až 2013 by znamenaly nějakých 410 milionů miliard euro a třetí možnost je zachování statusu quo. To znamená jako období 2007 až 2013 a výpočet podle 2% nějakých 420 milionů euro podle stávajících cen, pokud jde o tedy financování SZP. přičemž eh, se bere v potaz článek 212 smlouvy o fungování EU a nařízení Rady které stanovuje nový finanční rámec. Pokud samozřejmě ne, dojde ke schodě, jde o prodloužení stávajících ustanovení, takže pokud e, schoda nebude, bude toto ten scénář, který nastane. To jsou tedy ty možnosti, o kterých musíme diskutovat Samozřejmě se všichni zasadíme o spolupráci, abychom co nejvíce podpořili naše zemědělce. To je vše, pane předseno. Děkujeme vám, pane Skoto. Ano, zahájíme rozpravu. Nejprve George Lyon, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tato celá diskuse je velice důležitá pro náš výbor, protože zde máme několik finančních subjektů, objektů, předmětů, které už tak jsou dominantní v našich diskusích a budou dominantní i nadále. Pokud odsouhlasíme tento proces, kdy kontaktní skupina a zpravodajové budou vyjednávat o všech finančních záležitostech, eh, kdy tedy výbory mají jednat bez čísel, tak to je obrovské penzum důvěry, eh, které bude potřeba pro to, abychom tímto způsobem mohli pracovat. Zcela souhlasím s názorem pana Reimera Bögeho, tím, že musíme vycházet z výboru ŠUR jakožto z východiska, to je to, co parlament odhlasoval a tento výbor má velice silnou pozici, zejména pokud jde o zemědělský rozpočet a v daných dokumentech, které projednává. Ovšem, je zde zcela jasně několik velkých důležitých e, součástí celého tohoto jednání pro výbor Agri, zejména návrhy e, víceletého finančního rámce, které hovoří o něčem jako plus 0,04% nebo 0,75% navýšení eh, za období 2007-2014 a eh, podíl SZP eh, se hodně sníží, protože to zmražení je v nominálních číslech, ne v reálných číslech, takže v podstatě my jsme jediný sektor, který tímto bude velmi zasažen, pokud jde o ten návrh komise. Za další ta velká debata v tomto výboru se týká redistribuce eh, čistých plateb mezi členskými státy a i to je velice ožehavé politické téma. Je to téma, které bude velice složité proto, abychom přesvědčili členy tohoto výboru, abychom se účastnili této rozpravy a abychom tedy mohli vypracovat náležité pracovní dokumenty. Takže zkrátka já si myslím, že potřebujeme určité ujištění od našich dvou kolegů z rozpočtového výboru v tom smyslu, že ta důvěra a angažovanost eh, s naším výborem bude velice důležitá, tak abychom tedy zajistili, že tato spolupráce bude, bude eh, probíhat. A musíme dostat jistotu, že pokud se víceletý finanční rámec vyjedná eh, nevýhodně, tak budeme mít možnost se podívat na té legislativní zprávy, případně budeme moci přepracovat, pokud jde o jejich prioritu. Je také naprosto zásadní, aby celý tento proces postupoval na základě otevřenosti a transparentnosti, jinak dojde k tomu, že jeden sektor bude bojovat s druhým a pokud to nastane, tak se z pozice parlamentu může zhroutit. Z hlediska výboru Agri je zejména potřeba zvážit a blízce se podívat na to, jaké jsou jednotlivé možnosti, zejména pokud má parlament odmítnout návrh víceletého finančního rámce, protože e, zmražení v roce 2013 je v podstatě lepší než stávající návrh komise. Takže to musíme ještě jednou velice pečlivě promyslet. Nakonec mi dovolte říci, jakožto členovi kontaktní skupiny, že vlastně i já budu mít určitou odpovědnost, aby se nezapomínalo na naše zájmy ani v kontaktní skupině takže bych rád měl nějakou možnost přímého přístupu do těchto jednání, která budou probíhat. Děkuji mnohokrát, eh, Georgi. Eh, faktem je, že budeme muset spolupracovat jako tým. Eh, nejprve Martin a potom Michel Danten. Děkuji. Myslím si, že můžeme být šťastní, že tam máme Rainera Bergeho, protože on jak si má vztah k zemědělství, takže můžeme doufat, že nás bude dobře zastupovat v této oblasti, ale je třeba jasně říci, že tady nemůžeme spekulovat s tím, že e, nebo sázet na to, že nakonec se nám povede lépe, pokud bude rozpočet zmrazen, protože my musíme nadále rozvíjet společnou zemědělskou politiku a nepomůže nám to z dlouhodobého hlediska. To může mít pouze nouzové řešení, ale zcela konkrétně otázka, která se týká vyjednávání a je to na Raymana Belgeho. Jak to tedy vypadá? Můžeme o tom hovořit otevřeně. Tam jsou prostě členské země, které se snaží rozpočet extrémně seškrtat a zároveň nám tvrdí, že se to ne, nedotkne eh, oblasti zemědělství. Takže já si myslím, že toto je třeba jasně odmítnout, protože pokud se tam bude ještě více škrtat, tak to samozřejmě postihne zejména hm, rozpočet na zemědělství. Uh, to je jasné, třeba si jasně uvědomit. Pak se tady hovořilo o redistribuci. Naposledy jsme tady měli delegace z baltských zemí, která rozhodně nebyla spokojená s návrhy komise a ty stýkalo se to věci, že platby v přím, prvním pilíři jsou tak rozdílné, jak jsou. Takže tyto škrty, které se nyní plánují, eh, pro nás jsou opravdu tou absolutní hranicí, za kterou nemůžeme jít. A co se týče časového harmonogramu, tady máme tedy tuto otázku. My chceme zavést reformu společné zemědělské politiky, která má být eh, velice cílevědomá a ambiciozní, ale nevíme, kolik na to budeme mít peněz. A i navzory tomu jsem toho mínění, a my jsme to tady mnohokrát diskutovali, že bychom měli jasně naformulovat naši představu o tom, jak má vypadat v budoucnosti zemědělská politika. A potom e, totiž budeme moci říct, že tyto peníze chceme pro rozumnou zemědělskou politiku, takže nesmíme zastavit naši práci, e, i přesto, že nevíme, kolik budeme mít nakonec peněz k dispozici. Je jasné, že ten harmonogram bude těsný, Zajímá se to bude týkat té realizace, když teprve například v polovině roku 2013 dohodneme. To je jasná věc. Grazie Martin, Michel Danten, poi Oleničak. Děkuji Martine, Michel Danten. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat oběma členům rozpočtového výboru, kteří za námi přišli si vyměnit názory. Myslím, že už to tady bylo také jasně eh, řečeno na zasedání výboru SURE Někdo, někteří z nás tam zasedali a během naší práce jsme naslouchali i ostatním a tom, jaké by mělo být další směřování této politiky k našemu harmonogramu, bych chtěl říci, že bychom se měli držet cíle postoupit o kusku předu aspoň do konce tohoto roku nebo v první třetině roku 2013. Jinak eh, utrpí důvěryhodnost celé Evropské unie. Nemám teď na mysli pouze rozpočet pro zemědělství, ale víme, že v roce 2014 eh, budou evropské volby a pokud na začátku roku 2013 nebudeme schopni určit eh, budoucnost této politiky, tak tím Eh, se nám potom bude těžko argumentovat eh, o něco později během eh, voleb. KGM, k, k společné organizaci trhu. Mám několik otázek na tyto zpravodaje. Víme, že na jedné straně máme rozpočet na zemědělství a prostředky na zemědělství se objevují také v globalizačním fondu. Potom máme ten krizový fond, to už někdo spochybňuje, jestli tyto prostředky lze vykládat na zemědělství. Já se chci zeptat, jestli je možné tyto prostředky aktivovat a jaký bude ten postup a jak dlouhý bude. Zeptat, jestli v rámci reflexe o těchto mechanismech na příští období je vůbec možné eh, vymyslet systém, který by umožnil ty přebytky eh, na směrnictví využívat eh, následujícím způsobem. Pokud by se to rozložilo na období tří let, tak v případě krizí bychom měli k dispozici okamžitě prostředky, ale pokud by žádná krize nenastala, tak by ty prostředky se vrátily čínským státům jako v předchozím období. Myslím, že takový systém, který se vlastně odchyluje od toho principu každoročního rozpočtu, by měl za následek, že by byl zajištěný rozpočet na zemědělství a přitom bychom měli operativní mechanismus eh, v praxi. To, co jsme tady také včera slyšeli, bylo to, že by, kdyby neexistovaly eh, krize, tak by vůbec nebylo potřeba této regulace. Myslím, že toto myšlení už je překonané a myslím, že je potřeba v každém případě zachovat určitou míru regulace a dát si k eh, dispozici prostředky. Myslím, že je potřeba podporovat to, aby zemědělci mohli na trhu prodávat své zboží eh, s určitým ziskem, ale současně také eh, mít k dispozici prostředky na intervenci v době krize. Pan Oleničák a potom pan Jan. To bardzo ważna wymiana poglądów. Dziękuję kolegom z komisji. Děkuji. Já si myslím, že toto je velmi důležitá eh, diskuse. Chtěl bych poděkovat kolegům z rozpočtového výboru za to, že nám tady prezentovali základ celé té diskuse o víceletém finančním rámci. Pro nás je to o to důležitější, že během naší práce bychom se měli vzájemně koordinovat. A tato koordinace se bude odvíjet od reformy SZP. Vidíme, že očekávání jsou vysoká podle toho, co předložila Evropská komise a musíme mít navýšený rozpočet. A měli bychom také reagovat na všechna očekávání z té reformy, jako je zezelenění, tržních eh, intervencí. Toto všechno si bude vyžadovat zvýšenou míru financování. A dále bych se chtěl zmínit o potřebě vyvážit přímé, nebo uvést na rovnoměrný základ přímé platby, protože ty se pořád liší ve členských státech. Možná se to vyrovnává, ale zatím to ještě nedospělo ke konci. A dále je potřeba zdůraznit, že čas také hraje svou roli. Čím dříve se nám podaří vyjednat tento víceletý finanční rámec, tím dříve budeme moci rozhodnout o příští podobě SZP. A Všichni eh, za to neseme svou zodpovědnost, já také jako člen výboru pro regionální rozvoj, za to, aby jednotlivé politiky Evropské unie si vzájemně nekonkurovaly. Nemyslím si, že pokud, že bychom neměli přemýšlet tak, že ta, když ubereme na regionální rozvoj, tak bude více prostředků na eh, zemědělství a naopak je potřeba, aby panovala solidarita mezi členskými státy, abychom společně schválili takovou politiku, která zajistí vytváření pracovních míst a hospodářský růst a současně také zohlední ekologické aspekty. Nevím, eh, jaké názory na to máte vy. V každém případě Doufáme, že nám eh, brzy Evropská komise předloží údaje a informace, které potřebujeme pro naše rozhodování, že to bude tak, a že k tomu dojde co nejdříve, protože nám to potom pomůže také v jednáních s radou. Níčak, Jar, poj Britta Reimers. Děkuji, pan Jar a potom Brita Reimers. Děkuji zpravodajům, děkuji mnohokrát za to, že zavítali mezi nás na výbor. Dobře víme, reforma zemědělství, to je jako hardware a software. Software děláme my, tu reformu, ale hardware, ty peníze k tomu také potřebujeme a může to fungovat pouze, když budeme mít k dispozici obojí. A tady tedy podporuji to, co, co řekl pan Přepeda e, nemůžeme postupovat podle toho no money, no vote. Tedy přijmeme konečně reformy teprve až budeme znát rozbočet. Samozřejmě to nevylučuje přípravné práce v této věci, to jistě ano, ale musíme se opravdu připravit na obtížný boj, protože se zdá, že se bude bojovat až do posledního okamžiku. Já mám několik otázek. První. Kolik peněz dostaneme od členských států? Dalo by se říct, že je tady návrh komise, ano, ale já s tím mám tento problém. Německá spolková vláda se více či méně již uh, vyjádřila v tom smyslu, že se tedy pomocí parlamentní aktivit stanovíte, sta, jak si má jasné stanovisko, že to má být 1% HDN a dobře víte, jak to právě německou vláda bez souhlasu parlamentu nemůže rozhodnout něco jiného. A proto já se tady ptám našich rozpočtových expertů, jak to vypadá s tím 1%, je to dobrá zpráva nebo je to špatná zpráva? Dá se s tím vyžít nebo ne? Jak se k tomu máme postavit? Jak to s tím vypadá? A druhá otázka, to se týká toho známého deflátoru. E, z toho se udělá jakási rozpočtová rezerva, což je dobré, že to máme, protože pak tady ještě budou nějaké peníze, které budou moci být přiděleny. Komise e, e, zpracovávala různé návrhy rozpočtu. A já se chci zeptat na toto. Je z vašeho pohledu vyjasněno, že zemědělství rovněž dostane přidělen podle nového rozpočtu ten deflátor, anebo nás toho výjmou, protože existoval také na vrch komise, kde zemědělství bylo zohledněno pouze nominálně a kde neměl být zohledněn deflátor. A třetí otázka se týká hospodářské krize. Hospodářská krize, která samozřejmě může ovlivnit i hrubý domácí produkt bude mít vliv na absolutní členské příspěvky našich členských států. Čtvrtá otázka, existuje řešení v té proslavené otázce rabatu a ty nemá pouze e, Spojené království. Hm. To jsou ty příspěvkové rabaty. Já jsem velice rád, že k tomuto existovaly určité dokumenty a tam jsem se dočetl, že Velká Británie samozřejmě má ten největší rabat, co se týče příspěvků, ale v jejím stínu existují i jiné rabaty, takže se chci zeptat, budou v budoucnu či ne. A poslední otázka. Jak vypadá váš časový harmonogram, prognóza harmonogramu? Co by bylo realistické? Jaký přístup? Kdy konečně dostaneme E, návrh rozpočtu a kdy s tím konečně budeme moci pracovat. Dostaneme ho včas anebo až příliš pozdě? Grazie, onorevole Jár, adesso Britta Remes. Děkuji panu Járovi a nyní Jose Bov. Ne, ne, tady je Rita. Brita Remes. Děkuji, já rovněž děkuji za úvodní stova od panů zpravodajů, které nám ukazují ten, takový ten hlavní směr, který bychom se měli vydat. Jasně se tady hovořilo o tom, že parlament má vlastně jasné stanovisko pomocí zprávy šure, výboru Šure, kterou přijal. Tím vlastně eh, je na řadě rada. Měla by tedy něco učinit a přijít s eh, rozumnými návrhy, o kterých bude možno vyjednávat. Eh, pro mě, jakožto pro zemědělkyni, existuje tento problém. Nejde tedy pouze o to, abychom věděli, s jakými finančními prostředky pracujeme ale, a jakou zemědělskou reformu chceme mít, ale jde také o to, že zemědělci to pak musí realizovat, ne administrativa. My tady pořád hovoříme o to, že to má realizovat administrativa v členských státech, ale e, zemědělci mají jisté podmínky, oni musí plánovat pěstování, musí plánovat pěstování svých plodin a to bude ještě před reformou, oni to musí naplánovat ještě před reformou. A proto se chci zeptat, Neměli bychom tady oficiálně se obrátit na radu a připomenout jí, že musí dostat své odpovědnosti. Eh, my tady jasně požadujeme tuto plánovací jistotu pro zemědělce, ale ze strany rady jsem ještě neslyšela, že oni by chtěli eh, opravdu dostat své odpovědnosti, mít jasná rozpočtová vyjednávání a eh, konečně, že by se rada snažila jaksi postoupit se svým časovým plánem a zemědělcům utíká čas. A my dobře víme, že nejdříve to bude muset eh, implementovat administrativa a teprve až to eh, administrativa v jednotlivých členských státech implementuje, tak potom může zemědělec začít plánovat a realizovat. Tedy pokud zpráva státní to bude realizovat příliš pozdě, tak zemědělci prostě už to nikdy nedoženou. Proto si myslím, že rada má jasnou odpovědnost vůči zemědělcům a to přímo a ne eh, nutně tedy vůči nám, jakožto parlamentu. I na to je třeba jasně poukázat. A další zajímavá věc. I kdybychom měli vzor N plus X, a pro něj se rozhodli a řekli, že rozpočtové prostředky platí pak i nadále, tak ono to samo o sobě nestačí, protože problém spočívá i v tom, že některé věci v prvním a druhém pilíři, tedy v té eh, zemědělské politice, tak jak ji máme dosud, jsou časově omezené. A právě v oblasti venkovského prostoru s tím musíme zacházet odpovědně. Co tedy uděláme s těmi všemi podpůrnými programy druhého pilíře, které potom eh, vlastně jak si vyprší, jejich realizace vyprší a budou chybět přípravné fáze na další programy, protože ty programy ještě nebudou známy. Takže i zde strany jasně vidím eh, odpovědnost rady vůči občanům na místě, jak tedy eh, se má dále rozvíjet venkovský prostor. Není možné, aby se to celé zmrazilo a zakonzervovalo. A aby lidé na místě vůbec nevěděli, netušili, co budou dělat zítra, jak to bude vypadat. I z tohoto pohledu je tedy nejvyšší čas, a je opravdu na čase, abychom konečně přijali rozhodnutí a postoupili. A není možné, abychom oficiálně tady ukazovali neustále na parlament, že parlament musí rozhodnout a rada vůbec nebyla ochotná eh, začít hovořit o zásadních číslech eh, zde my, jakožto výbor pro zemědělství, bychom mohli velice dobře podpořit naše odborníky na rozpočet a jasně to komunikovat i na veřejnosti, že parlament chce, chce rozhodovat, již to má prodiskutováno, je připraven začít, ale rada musí konečně také začít něco dělat. Děkuji. Brita, Jose. Děkuji. Brito, eh, Jose má slovo. Já velmi pozorně poslouchám tuto debatu o rozpočtu a myslím si, že zástupci eh, rozpočtového výboru dělají, co v jejich silách, aby obhájili správný postoj k těmto, tomuto finančnímu rámci. A ten problém není ani tak na jejich straně, ale na naší straně rozpočtu pro zemědělství v parlamentu, protože musíme mít ambici bránit politiku, kterou chceme prosadit a na to potřebujeme si potom prosadit prostředky. Dnes se zdá, že vlastně postupujeme naopak. Pokud chceme udržet rozpočet, a to je naše hlavní zásada, a teprve na základě toho objemu prostředků budeme přemýšlet o tom, jakou zemědělskou politiku chceme a budeme ji uvádět do souladu s tím rozpočtem, tak si myslím, že se nám nepodaří obhájit něco konsistentního. A proto dnes máme před sebou velký politický problém. A ten se dotýká nás tady na výboru pro zemědělství. Musíme si obhájit eh, zemědělskou politiku a potom se snažit tu politiku vybavit prostředky. Opačně to fungovat nebude, protože jinak pracujeme opačně, než bychom měli. Jde o zezelenění zemědělství, jde o podporu pro zemědělce v případech krizí, o klimatické změny. To jsou všechno témata, ke kterým si musíme připravit náš politický postoj. Ale co dnes vidíme? Vidíme, že dochází k odkládání rozhodnutí o tom eh, finálním, eh, té finální podobě reformy a vůbec nepřemýšlíme horizontálně. Což znamená, že se nám nepodaří vůči ostatním výboru obhájit naše stanovisko. A proč například nekoordinujeme naše stanovisko s výborem pro regionální rozvoj, eh, s výborem pro pro životní prostředí. Vypadá to, že jsme také bublině izolovaní. Nejde o to, jak si rozdělit zprávy mezi ty dvě politické skupiny. Rozhodně to není chyba zpravodajů, ale stojíme před velkým historickým okamžikem. Jinak jsou to pouhé úpravy. A ten, veškerý ten vítr do plachet, který ta reforma potřebujeme, se vytratí, abychom dosáhli Eh, snížení dopadu eh, zemědělství na klimatické změny. To se nám nepodaří, dokud si nepromyslíme pořádně, jak má vypadat eh, zemědělská politika. Musíme obrátit naše počínání, pustit se jiným směrem. Nemá cenu teď mluvit o objemu, dokud nebudeme nejprve definovat politiku, kterou chceme provádět. Opačně to dělat nejde insomma, sarà interessante anche ascoltare la reazione di Reimer Bögel. To eh, by eh, bylo zajímavé, jak, eh, nebo vyslechnout si, co k tomu řekne Reimer Böge, paní Delange, která už je nějakou dobu na řadě. Děkuji. Omluvte mne, ale my jsme nyní si tady vyslechli pana Bového nejdříve a pro mě já s tím mám problémy. Protože pan Bové a já máme pravděpodobně velice odlišné názory na budoucnost společné zemědělské politiky. Ale on samozřejmě ze strategického hlediska tady zabodoval, takže i my musíme odvést naši rozpočtovou práci. To tedy znamená pro pana Bögeho, aby zauvažoval nad tím, proč zemědělská politika odebírá či dostává 35 celkového evropského rozpočtu. Jak to ospravedlníme? Většinou v takovýchto diskuzích zaznívají dva argumenty. Jednak to, že zemědělská politika je opravdu společnou zeměděl, eh, evropskou politikou, že to nelze srovnávat s ostatními národními politikami, ale tento argument v podstatě již nehraje žádnou roli. A druhá věc, vždy se argumentuje s potravinovou bezpečností, tedy se zabezpečením dodávek potravin pro obyvatelstvo. A Toto by mělo být to hlavní ospravedlnění evropské společné zemědělské politiky. Pouze tak získáme podporu ze strany obyvatelstva pro těch 35 evropského rozpočtu. Znamená to tedy, že musíme učinit víc. Nesmíme pouze poukazovat na strategický význam potravin. Musíme učinit víc. Musíme hovořit také o odměňování víme, že to, co nyní navrhuje komise, pro mě realizovatelné není. Musíme zvolit jiný přístup, než má komise. A musíme jasně ukázat na to, že význam zemědělství jde nad rámec dodávek potravin obyvatelstvu. Jde o celkovou, mnohem širší problematiku. Jde například o udržitelnou energii, jde o suroviny, které brzy již nebudou k dispozici, například fosfáty. Na tomto poli by zemědělství mohlo sehrát důležitou úlohu. Rovněž musíme poukazovat na to, že zemědělství tady není pouze pro zemědělce. Zemědělci samozřejmě přichází na zrod jako první, musí vydělávat dostatečně na to, aby mohli přežít. Protože jinak žádné zemědělce mít nebudeme. Potřebujeme spojence, abychom společně mohli bojovat za těch 35 Argumenty nalézt můžeme, ale musíme si pospíšit. Děkuji. Děkuji paní Delange. A nyní jako poslední. Děkuji. Mnoho otázek, které jsem chtěla položit já, už položil Peter Jár. A děkuji také kolegům z rozpočtového výboru, kteří sem přišli s informacemi. Možná, že bych od vás ráda slyšela trochu spekulaci. Víte, jaké je stanovisko parlamentu, to je relativně jasné, ale z těch mnoha signálů, které dostáváme z rady, nám není jasný, jaký je postoj rady, takže možná byste se k tomu nějak mohli vyjádřit. A také, jak bude spolurozhodování fungovat, pokud eh, se hlavy státu v zákulisí eh, dohodnou na těch hlavních finančních údajích, eh, kde budeme my přitom, budeme se toho moci účastnit. Pokud eh, si parlament Eh, chce vybojovat své stanovisko, tak možná bude moci říci ne a odmítnout to, ale budeme muset mít připravenou další kapitolu, teda další fázi, tedy co, jak to bude probíhat poté. A mě by zajímalo, eh, co si o to myslíte vy. Pan Dantan popisoval už, jak by to mohlo vypadat. Možná, že na tom budeme lépe, ale bude to mít samozřejmě své důsledky. Možná, že byste nám mohli dát komentář k tomu eh, procesu, protože není úplně jisté, jak eh, by se ty věci mohly vyvinout do konce roku. A možná, že byste se mohli eh, zmínit o tom, jaké budou ty klíčové okamžiky v těch příštích několika měsících. Grazie Mariad. Giovanni Lavia e poi restituiremo la parola ai nostri. Gio, pardon, Giovanni Lavia a potom dáme slovo našim eh, hostům. Nevím, eh, k čemu se mám teď vyjádřit víc, jestli k eh, zemědělství nebo k rozpočtu. Jsem trochu prostoru mezi těmi dvěma oblastmi. Ale vzhledem k tomu, že tady teď diskutujeme o víceletém finančním rámci, tak je potřeba, aby ty reformy, které vzejdou z našeho jednání, odpovídaly v jednanému rozpočtu. Ten legislativní návrh, který nám předkládá komise, bude muset být strukturovaný tak, aby bylo možné si obhájit rozpočet na SZP. A to by mělo být jedním z hlavních bodů, které, který budou všichni zastávat. že víme, že už byla zahájena diskuze například o tom zeleňování a dalších tématech. A v diskusi o víceletém finančním rámci si musíme vytvořit přátele a rozšířit naši podporu, abychom mohli získat prostředky učené na SZP. A je také důležité zdůraznit, že nová SZP nemůže řešit jenom ty staré výzvy, jak tady někdo také říkal, ale měli bychom se přitom zaměřovat i na ty nové budoucí e, výzvy, které si budou vyžadovat finanční e, prostředky a už na výboru Shore padl návrh, aby došlo k zmrazení prostředků, tedy ne k snížení, ale k zmrazení na rok 2013 a my bychom eh, si měli připravit eh, naše protistanovisko k tomu. Děkuji, říká pan předseda. A teď dáme slovo panu Kalfinovu a potom panu Begemu, pokud budou chtít zareagovat. Dobře. Já se pokusím odpovědět na tyto otázky. Těch okruhů bylo několik. Hlavní otázka, kterou tady eh, nadnesl pan Bové, je platná. Neměli bychom diskutovat pouze o částkách, ale měli bychom diskutovat především o té politice jako takové a já s tím naprosto souhlasím. A to je jeden z důvodů, proč bychom eh, rádi navštívili různé výbory, nejenom tento výbor, a probrali právě tyto otázky o podobě politiky. Nečekáme žádné zázraky u financování v Evropě krize Národní rozpočty jsou pod tlakem a přitom máme eh, velké ambice na evropské úrovni, ale otázkou je, jestli se nám podaří eh, tady nebo někde získat nějaké menší prostředky, anebo jestli se nám podaří změnit politiku jako takovou. Když se podíváme na návrh komise, tak zjistíme, že jsou tam eh, některé oblasti, které se moc nemění, jako je SZP. Je tam sice zezelenění, je tam stanovení stropů, konvergence plateb, ale jinak nic zásadního se tam nemění. A také ty částky jsou víceméně stejné, dochází k mírnému snížení celkového rozpočtu na zemědělství, ale v porovnání s politikou soudržnosti eh, je to spíše stabilní. Takže to, co vychází, vyplývá z toho návrhu komise, znamená, že žádné radikálnější změny neproběhnou a my se na tomto výboru, nebo vy se na tomto výboru musíte dohodnout, jestli s tím souhlasíte. My rozhodně vám do toho nechceme zasahovat. A všechny tyto otázky musíme také položit radě. Já si myslím, že nemůžeme s radou diskutovat pouze o částkách. A to říkáme na každém zasedání nebo na každém jednání s předsednictvím nebo s radou. Co se týče těch částek, máme určité eh, relativní údaje. jsme řekli, že nesouhlasíme se snížením porovnáním s obdobím 2007 2013. Máme shodu s komisí o těch částkách, ale pořád tady některé věci nejsou úplně jasné. Paní Kote se zmiňovala o deflátorech, ale na tom, v tom ještě nepamatuje zhoda. Ne, ne, panuje zhoda. Víme, že to celé bude balíček eh, a myslím, že se nepodaří eh, automaticky schválit navyšování o míru inflace, protože inflace může být nižší než 2%. A to je také jedna z těch otázek, která je v současnosti ohrožená. Není v tom zhoda. Stejně jako ve zprávě Shore je, jsou vedeny ty různé, různá procenta jako deflátor. To vychází z té původní pozice parlamentu a my v diskuzích s radou trváme na tomto stanovisku, které bylo formálně odhlasováno v parlamentu, ale je to pouze úvodní stanovisko. A uvidíme, jak to se bude vyvíjet. V Negotiating Box tedy eh, připravuje rada, Některé z těchto věcí možná budou a také, co nám říkala rada, je to, že na prvním zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a dánské předsednictví se tomu intenzivně věnuje. Na tom prvním zasedání Rady se bude projednávat ty dvě největší záležitosti. Jednak je to společná městská politika a politika soudržnosti bez částek půjde tam o priority, způsob financování a tak dále. A potom v dubnu a v květnu budou probírat eh, tyto věci na úrovni Evropské rady. Paní McGuinness měla otázku a možná, že bych na to mohl říci, že parlament v těch jednáních nezůstane mimo to jednání, nebude čekat jenom na ten závěrečný postoj rady. Máme poměrně dobrý systém briefingů. Zítra také máme společnou konferenci s dánským předsednictvím, která se zabývá víceletým rámcem. Pozvali jsme národní poslanci, zástupce národních vlád, abychom eh, ty všechny ty věci probrali. A to je eh, fórum, kde tyto otázky můžeme klást velmi jasně. Potom jde o přípravu eh, toho, co se stane, pokud nedojde ke, ke, k dohodě o víceletém rámci. Mohlo by to znamenat, že ten rozpočet bude potom vyšší, ale víme, že eh, je relevantní se nad tím zamyslet. Pokud se nezmění stanovisko rady, a my to také zítra velmi jasně dáme najevo, tak my řekneme, že jsme připraveni použít všechny prostředky, které mám k dispozici, včetně odmítnutí rozpočtu, tak, abychom přesvědčili členské státy, a je tady skupina členských států, které jasně chtějí eh, ještě více snížit evropský rozpočet, že je potřeba politiky jasně propojit s hm, prostředky, protože když se podíváme hm, na posledních 20-30 let, tak dochází k relativnímu snižování v eh, podílu na celkové HDP a to znamená, že dochází k postupnému přesouvání prostředků z evropské na národní úroveň a ke snižování evropských ambicí a to je podle mě naprosto nekonzistentní a měli bychom to také jasně říci. A teď k časovému harmonogramu. V ideálním případě by se VFR měl schválit do konce tohoto roku. Víme, že po dánském předsednictví následuje kyperské předsednictví, Van Rompuy eh, pravděpodobně také bude hrát svou roli v těch jednáních. A já mám určité pochyby o tom, že se nám podaří to celé dotáhnout do konce ještě v tomto roce. Musíme si uvědomit ale, že čím méně budeme mít času, tím hůře se bude připravovat eh, spuštění nového rámce, protože členské státy se na to musí důkladně připravit, musí schválit legislativu, různá pravidla a to všechno se vyžaduje hodně času. Pokud skutečně chceme začít s tím v roce 2014, s tím novým rámcem, tak to musí být schváleno co nejdříve. My se neděláme žádné iluze a našich jednání s radou pořád trváme na tom, že potřeba to dotáhnout do konce ještě v tomto roce. V pracovní metodě měli bychom si uvědomit, že parlament bude v silnější pozici, pokud se nám podaří sjednotit se naše stanovisko, až se bude diskutovat o těch politikách bez eh, závěrečného hlasování a až proběhne i diskuse o částkách, tak se můžeme dohodnout i na konečné formě rozpočtu s určitými úpravami. Takže bychom byli velmi rádi, kdyby se eh, parlament dohodl na tom, že se nebudou zvlášť schvalovat ty různé eh, věci v parlamentu, protože to by nás oslabilo. Eh, k flexibilitě, na to se ptal pan Dantan, o využití přebytku. My bychom byli rádi, kdyby tomu tak byla flexibilita. Jedna z věcí, které se snažíme v jednáních s radou prosadit. Rada, jak víte, very well, eh, víte velmi dobře, eh, s tím není moc spokojená, nechce, aby se ty prostředky, které byly nevyčerpané, používaly na něco jiného, ale my se budeme snažit to obhájit. Pokud máte, máme méně prostředků, tak eh, musíme být flexibilnější v jejich využívání a musíme mít příležitost se přizpůsobit té nové situaci a snažit se dosáhnout co nejvíc. A to je mimochodem jedna z těch věcí, které můžete přímo navrhnout u zemědělské politiky. My to rozhodně budeme eh, označovat za něco, co je velmi důležité. Ještě několik otázek, na které odpovíme stručně. K systému rabatu, no to se ptá pan Jár, komise navrhovala, aby se to v podstatě zrušilo, abychom přešli na eh, systém paušálu pro členské státy. To bude velmi ožehavá věc na radě, ne ani tak parlamentu, protože parlamentu na to máme jasné stanovisko, na ten eh, sofistikovaný systém rabatů. Proto také trváme na vlastních zdrojích, který by byl mnohem transparentnější. Ale je na radě, aby se rozhodla, jak to bude fungovat. Deflátor, to už jsem říkal. Otázka národních úřadů a jejich role, to bez nich si určitě neporadíme, ale musíme si uvědomit, že ty budou muset jednat velmi rychle, stejně rychle jako evropské, evropská administrativa. V tom současném finančním rámci to moc dobře nefungovalo, že celá řada nařízení přišla pozdě, takže se potom podíváte na křivky využívání prostředků. Na začátku současného finančního rámce došlo k výraznému poklesu financování z EU. A to rozhodně nechceme, aby se stalo v roce 2014, kdy rozhodně nechceme došlo k poklesu financování z EU. Tolik tedy ode mě v reakci na ty otázky, ale určitě pan BG mě ještě doplní. Prego, Reimer. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já naprosto souhlasím se svým, co, se vším, co právě řekl Ivan, Ivajlo Kalfin. A myslím si, že v současné situaci je silou parlamentu, že se snažíme ve vyjednáváních hovořit jedním hlasem. Tak, jak taky to uvádí zpráva Šur, která byla podpořena velkou většinou poslanců ze všech čtyř frakcí. Na radě máme i přátel, přátel, co se týče zemědělské podniky a možná i několik dalších eh, kontaktů. A je důležité, abychom jasně ukázali, že my jako parlament jsme schopni vyjednávat, mít jasné mínění, rychle postupovat ve vyjednáváních, ale současně musí být jasné, že pro nás má kvalita je kvalita na prvním místě a teprve potom je časový harmonogram. Já nechci zažít to, co jsme zažili naposledy. Samozřejmě tehdy to bylo za jiných smluvních podmínek, aby tedy nám eh, během druhého kola Evropská rada něco jednomyslně přijala a v okamžiku, kdy něco rozhodne, tak Komise ve velké většině nevěděla, neudělala nic jiného, než včinila nátlak na parlament, aby to přijal, aby se ušetřil čas, aby nedošlo k tomu, že budou vedena dodatečná vyjednávání. A to je přesně to, na co tady chci otevřeně podotknout. Já od komise očekávám jasné signály, jasnější než naposledy, že je ochotná, že je rozhodnutá priority, které předložila, a je, týká se to jak čísel, tak obsahu, obhajovat. A pokud se dostane do komplikované situace, že je také ochotná se postavit na stranu parlamentu a ne jak si příliš rychle podlehnout. Otázka přístupu ze zhora dolů, e, z dola nahoru. Polské předsednicí správně si zvolilo přístup bottom-up, tedy se stola nahoru. Dánové přišli s top down, tedy se zhora dolů, možná také proto, že chtěli tak trošku vypravovat členské státy. Samozřejmě musíme hovořit o obsahech politiku, o, o EU 2020, o soudržnosti, zemědělské politice, zahraniční a rozvojové politiky. Je to opravdu obtížný úkol, protože máme mm, a 70 programu, kde máme spolurozhodování. Samozřejmě je rovněž obtížné hovořit o jistých eh, obsahech, o jistém obsahu, o změnách, když nemáme ani přibližnou představu o těch číselech. Samozřejmě můžeme o tom hovořit, ale vždycky s výhradou toho, že nevíme, jak to přesně je a můžeme se podívat na to, jaké máme priority. My jsme vybrušili, řekli, 200, že chceme 200 Eh, rok 2013 plus 5% pro 2% a pokud to členské státy nechtějí, tak, by, tak prostě musí nadefinovat ty negativní priority, které chtějí vyjmout z politické agendy. A to se týká některých závazků vlastní Evropské rady, například těch 3, 3% pro výzkum a inovace v Evropě, protože nám ročně na to chybí několik miliard. Co se týče eh, rozvojové politiky 0,7 Eh, zde splňují závazky možná tři, čtyři členské státy. Já tam prostě nevidím do roku 2015 žádnou možnost, aby na národní či evropské úrovni eh, toto mohli splnit, protože tam by nám eh, v celkové unii nám tam chybí 30 až 35 miliard. Pokud to opravdu chceme, tak se musí říct, jak to chceme financovat. Pokud to nechtějí a mají jiné priority, tak musí zcela jasně ze své agenty opravdu sejmout, vyjmout jisté věci a nést za to rovněž politickou odpovědnost. Zároveň všichni víme, že pro veškeré evropské instituce není jednoduché definovat negativní priority. A musím říct, že protože jsem byl dříve byl koordinátorem frakce eh, ve výboru pro zemědělství, rád bych opravdu něco řekl k obsahu, ale není to mým úkolem. Přesto si myslím, že komise, po té, co jsem hovořil s, rovněž s různými ministry, že tedy komise podceně dopady na národní rozpočty a na regionální rozpočty. Protože Katrin Day, generální tajemnice komise, a šlo tam tedy o zjednodušení a byrokratizace, což má být středem úsilí. Toto stroskotalo i v rámci návrhu, které se týkají zemědělství. Mě dnes dopoledne na mistrně, a nebyla to nemecká, řekla, že počítají s e, dodatečnými náklady na administrativu ve výši minimálně 15%, a to je velice, velice mírný odhad. Takže jak to vlastně vypadá? Prostě komise pravděpodobně neplní své vlastní úkoly. Zároveň chci říci, že otázka, co se vlastně bude dít za předsednictví, které přijde po dánském předsednictví. Eh, předsedové evropských institucí podle smlouvy a vychází a na základě iniciativ eh, předsedy komise mají povinnost a právo koordinovat, vyvíjet úsilí, aby zjednodušili věci a eh, podporovat přijímání řešení, ale je třeba velice si dát pozor na to, aby v rámci tohoto systému, zejména když se to pozvedne na úroveň Evropské rady, jsme eh, vlastně mm, nevýjímali z Lisabonskou smlouvu a nedošlo k další deparlamentarizaci. Eh, proti tomu musíme, tomu my musíme čelit a rovněž tomu musí masivně čelit i komise a musí se postavit na stranu parlamentu. A proto máme i na radě tuto situaci. Jsou tam země, které říkají, Eh, ano, my bychom rádi intenzivněji zapojili parlament do vydávání a některé jiné země na to nemají, ale vůbec žádný zájem. A já tady chci říci, týkalo se to SWIFTu, Maroko a ACTA. Oni se z toho nepoučili, z těchto tří kaus. Jak dlouho jim máme jasně ukazovat, že parlament i v rámci postupu souhlasu a spolurozhodování prostě musí zapojit že musí myslet více politicky. To je zásadní otázka. Zase nám podaří společně včas nalézt řešení, či zda parlament bude muset řečit otázku, protože bude donucen ty řešit, že tam bude postup souhlasu, nebo jak to bude vypadat. Postup souhlasu znamená, že tady máme na plénu zprávu, kde se řekne buď ano, či ne, a nebudou tam žádné pozměňovací návrhy. Takže prosím, by bylo vhodné, aby tedy s námi jednali dříve, než dojde k nějakému velkému v nárazu, kde prostě narazí ty dvě jednotlivé představy. A ještě druhá věc je výbor šure. Tam jsme řekli, že chceme minimálně čísla na rok 2013 pro zemědělskou politiku zachovat v absolutní výši, tedy bez deflátoru. A v politice soudržnosti jsme řekli, že chceme zachovat ty čísla, která byla v roce 2007 až 2013. To bylo částí politickou, politického kompromisu, abychom tam měli určitý manévrovací prostor pro jiné nutné změny. A já bych odrazoval od toho tady tento uzavřený sud otevírat, i když samozřejmě mám veškeré sympatie eh, vůči těm uvahám o změnách a číslech. A dále chci říct, týká se toto outsourcingu různých programů a eh, zapojují se do toho, patří do toho patří do toho i globalizované dopady na zemědělství, to je samozřejmě právo komise, se stávajícími formy to pravděpodobně funguje, ale eh, to, co se není navrhuje jakožto outsourcing, tak jde proti zásadům rozpočtové politiky a zároveň to porušuje problematiku eh, přiměřeného financování podle mm, komunitární metody, protože jednou to bude. Mohla by pak říci, že třeba 20, dojít k tomu, že 20 členských států si řekne ano, my budeme financovat projekt, který je mimo rozpočet a to je velice nebezpečný vývoj a měli bychom tady být opravdu velmi na pozoru. A na závěr bych rád řekl, pane předsedo, že časový harmonogram je samozřejmě něco, co se velice obtížně stanovuje, pokud se nám nepodaří mezi říjnem a prosincem dosáhnout zásadního pokroku. A to jak s ohledem na čísla, tak s ohledem na předběžná vyjednávání o obsahu, tak skutečně budeme mít obrovský problém. Ale zároveň bych chtěl také říci, že pokud to nebude jinak, než že budeme moci říct, muset říci, že zůstávají platné stropy, stávající stropy, no tak prostě s těmito čísly budeme pracovat. Nebude to krize Evropské unie. My jsme schopni s těmi čísly pracovat. My se musíme pouze postarat o právní základ a odpovícím způsobem to buď prodloužit ty postupy, či přizpůsobit podle toho, jak to bude politicky vhodné. Takže zde bychom se měli nechávat zahánět do kouta zástupci rady a komise a propadat panice. Měli bychom to vidět velice v s klidem a být schopni o tom v klidu diskutovat. To bylo z mé strany vše a vycházím z toho, že během příštích měsíců eh, budeme tedy v kontaktu, kontaktní skupina, vyjednávající tým, veškeré odborné výbory, abychom potom, až budeme vyjednávat o tom vyjednávacím boxu, mohli tedy zohlednit vše a bude se týkat jak čísel, tak obsahu, tak abychom mohli jasně ukázat, jaké poselství vysíláme vůči radě a abychom mohli jasně ukázat, že my trváme na tom, že pozice parlamentu musí být přiměřeně zohledněna a doufáme, že, na, že rada se konečně z těch minulých událostí poučí. Děkuji. Děkuji panu Reimerovi Bögemu. My nejenom vidíme, že kolegové jsou velice kompetentní, ale rovněž zjišťujeme, jaké jsou argumenty kolegů z rozpočtového výboru blízko našim vlastním argumentům. To je velice příjemné a užitečné zjištění. Ještě jednou mnohokrát děkuji panu Belgemu a panu Kalvinovi za jejich přítomnost u nás na výboru a za jejich aktivní příspěvek. Pokud si nikdo nepřeje k tomuto tématu vystoupit, tak bych poprosil pana ředitele Longo z komise a potom můžeme tento bod uzavřít, či rovnou, dobrá, můžeme i hned přejít dalšímu bodu na pořadu jednání a to je Zpráva Luise Manuela Capola Santose, ta by měla být odložená, tedy bude odložena a dostáváme se k prezentaci studie na téma liberalizace práv na výstav, výsadbu v odvětví vína v EU. Včera jsme měli důležité diskuzi. Byli mezi námi ministři, bylo mezi námi mnoho ministrů z Evropské unie a nyní jsem rád, že jste mohu přivítat eh, pana profesora z Univerzity v Neapolu a další hosty, například eh, pana zástupce z Národního ústavu pro zemědělskou ekonomii. Abbiamo 20 minuti per la presentazione del vostro studio. Na prezentaci vaší studie máme 20 minut, poté otevřeme debatu, aby se mohli kolegové ptát na otázky. Nejprve má slovo paní Sardone. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dobré odpoledne všem. Je mi velkým potěšením přednést vám dnes tuto studii. Zapojeno do ní bylo několik studií několik univerzit z mnoha producenských zemí. Tato studie je určena k tomu, aby se zaměřila na to, co se děje v Evropě i na celém světě. Za posledních 30 let došlo k tomto sektoru k velkým změnám. Struktura eh, byla navržena tak, Eh, respektive došlo k restrukturalizaci tohoto sektoru. V podstatě došlo k jeho industrializaci. Trh vína je nyní charakteristický tím, že je zde velké množství produktů, které jsou vysoce diferenciované. Celý ten trh je určen tak, že produkty cílí na konkrétní tržní segmenty, které se vyvíjejí různým způsobem. Nicméně, přes segmentaci trhu nelze tyto segmenty považovat za jednotlivé samostatné trhy, protože i tak mezi nimi existují propojení. Například v nedávné době došlo k zvýšení spotřeby vína v neproducenských zemích. A na tomto pozadí e, se kromě toho stálým trendem zvyšuje i mezinárodní obchod. Přičemž ta míra nárůstu prospívá v podstatě těm nejnovějším eh, producentům spíše než těm tradičním. Takže tento sektor má svou vlastní konkurenci. Nicméně teď probíhají různé experimenty, které by měly vyrovnat eh, tu konkurenci v celém sektoru a srovnat tak lepší výkony některých našich producentů. Sektor vína v Evropské unii se v podstatě tolik neliší eh, vůči tomu, co se děje celosvětově, pokud jde tedy o strategie. V některých oblastech eh, máme velký počet malých a velmi malých producentů, velmi malých společností, a zde je na mízně poznamenat, že existuje v tomto sektoru i několik nadnárodních společností, které vlastní produkční jednotky jak v EU, tak v jiných producentských státech. Naše studie, poté co hodnotí situaci na trhu, se zaměřila na způsob, jakým fungují mechanismy práv na výsadbu v EU. A zaměřili jsme se na rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Rovněž jsme se zaměřili na to, jaké druhy zemědělských podniků převládají v jednotlivých oblastech. Co jsme zjistili? Zjistili jsme, že existují velké rozdíly. Vlastně dokonce i mezi jednotlivými regiony. A ty rozdíly v podstatě spočívají na dvou faktorech. Jednak je to způsob, jakým dochází k transferu práv na výsadbu. Různé země mají různá pravidla. V některých zemích eh, potřebujete předchozí povolení, jinde máte svobodu transferu těchto práv eh, a ještě jinde je to založeno na určitém počtu eh, určitém počtu, to znamená určitém objemu nebo určitém počtu hektarů, které nejde převádět. Další faktor, který je zde relevantní, je otázka ceny. To znamená ceny tedy práv na výsadbu. A když se podíváme na oblasti produkující víno v EU, tak eh, tedy respektive nejprve bych měla říci, že v této oblasti proběhl průzkum, který zjistil, že existují velké rozdíly v cenách za práva na výsadbu. A pokud se podíváme na rezervní programy, které fungují ať už národně nebo regionálně, tak i tyto programy mají značný vliv na vývoj cen. V některých podmínkách jsme dokonce viděli to, že máme v podstatě i zprostředkovatelské náklady, které jsou závislé na pravidlech zprávy transferu práv a i tyto se opět mezi jednotlivými regiony liší. Což znamená, že PR jednoznačně ovlivňuje možnou expanzi e, společností. Ovšem e, trh práv na výsadbu není vůbec transparentní na úrovni regionu a členských států vidíme, že vlastně není vůbec jasné, kolik transferů práv na výsadbu se vlastně odehrává. Neznáme počet hektarů, nevíme, kdo je prodejcem, nevíme, kdo je kupujícím. Další zajímavostí tohoto trhu je vysoká míra spekulací. V určitých případech spekulace zdánlivě hraje velmi důležitou roli. Studie zahrnovala i studii dopadu. Pokud jde o dopad eh, práv eh, na výsadbu na vývoj v Evropě i na vývoj celosvětově. Použili jsme velice specifický matematický model, který v podstatě ukazuje, že se jedná o otázku sledování vývoje cen na trhu. Pokud jde o například země, eh, o země ležící mimo Evropu, tak zde je ten dopad velice významný. Eh, zejména dopad té celkové osazené plochy v jednotlivých společnostech. Ovšem není to faktor vždy platný. Zdá se, že působí různě v čase podle vývoje ceny na trhu, podle vývoje trhu obecně a eh, podle toho, co se děje v oblasti právě práv na výsadbu, což znamená ve finále, že zde máme zhruba 3 až 5 leté spoždění než se tento faktor uplatní. V Evropě máme velice specifický program, jak víte, a už několik desetiletí nepoužíváme, nevyužíváme plně náš produč, produkční potenciál. Pokud jde o exportní ceny v rámci EU, ty zdánlivě mají menší vliv, protože zde máme jakýsi inherentní nadbytek vzhledem k tomu systému, který eh, posledních několik desítek let používáme. A kromě toho zde máme samozřejmě tu interní poptávku, která je významným faktorem. Ale sečteno a potrženo nám tento model ukazuje, že pokud jde o, ne, eh, o země nečlenské v EU, tak zde v podstatě nabídka více odpovídá tomu, co se děje přímo na daných trzích v dané zemi. Ta práva na výsadbu byla rovněž analyzována komparativně. Je to takzvaná analýza FADN. Z ní vyplynula jedna věc. Eh, produkce hroznového vína v zemědělských společnostech má tendenci se měnit více než u jiných zemědělských plodin. V podstatě ve všech oblastech, které jsme studovali, které byly předmětem této studie, toto znamená, že pokud by došlo k liberalizaci, mohl by nastat určitý latentní tlak směrem k expanzi produkčních osazených ploch eh, pro hroznové víno a víno jako takové což samozřejmě souvisí s vývojem, eh, což koreluje s vývojem cen na trhu. Další použitý matematický model nám pak umožnil podívat se na to, jak rozsáhlý takovýto tlak může být. Použili jsme tento model vzhledem eh, k jeho inherentním faktorům, a porovnali jsme přitom roční výnosy se eh, eh, respektive roční plodiny se stálými plodinami a vzali jsme v potaz to, že existují rozdíly v aktivitách, které se s těmito plodinami asociují. To znamená, že de facto by se začalo více pěstovat víno vzhledem k určité liberalizaci, která na trhu může nastat. Jak bylo řečeno, situace mimo EU je jiná. Tyto země momentálně a možná už i v minulosti měli restriktivní politiky v této oblasti, ale musíme uznat, že zejména v nedávné minulosti tyto země čelili nadbytku. Pokud jde teď o dvě možnosti, na které jsme se zaměřili. Podle našeho názoru bylo prospěšné zaměřit se na CMO pro víno, které bylo přijaté v roce 2008, což nám v podstatě objasňuje obtíže některých nových opatření, například pokud jde o povolenky, pokud jde o pojistky, pokud jde o ozelenění vinného sektoru. Takže to jsou taková ta tradiční opatření, která se už jaksi odstavují postupně. E, zejména například v roce 2012, pokud jde o destilaci, pokud jde například o volitelné využívání prostředků u členských států, což urychlilo implementaci podpůrných opatření. A to jsou opatření, která tradičně úzce souvisí právě se CMO e, a týkají se pouze tohoto sektoru. Můžeme se například podívat na přímé platby, na program přímých plateb, který je v popředí veškeré těchto snahy. Podíváme-li se na finanční rozdělení prostředků, uvidíme, že u některých eh, vidíme poněkud malý vliv, pokud jde o dopad eh, na CMO. A když se podíváme na stávající finanční období, konkrétně na možnost jedna, eh, kterou jsme zkoumali. To znamená možné dopady plánovaného zrušení práv na výsadbu, tak zde je náš názor takový, že pokud to má být tak, že po roce 2015 ten eh, kontrolní mechanismus ploch bude zrušen, tak mnoho opatření, která momentálně probíhají v rámci programu pro národní podporu v jiných sektorů, ať už přímo nebo nepřímo, budou velice užitečná. V smyslu tom, že budou pomáhat řídit celý sektor po té, co se zruší práva na výsadbu. Je velice důležité zaměřit se na revizi určitých těchto intervenčních opatření, zejména na ta nejnovější. Studie představuje určité koncepty možných oprav nebo úprav eh, těchto opatření, zejména pokud jde o podporování investic z fondů a eh, možného pojištění sklizně vzhledem k stávajícím návrhům eh, současného CMO. Co z toho vidíme? Vidíme z toho to, že stávající mechanismy fungují i bez koordinace s ostatními oblastmi, které jsou důležité pro eh, programy rozvoje venkova. Já jsem mluvila o tom latentním riziku nadprodukce, když zrušíme tato práva na výsadbu. Ehm, to znamená, že potřebujeme mít něco, co nám pomůže vypořádat se s regulačními aspekty, jako například um, obohacování role um, různých mezioborových organizací a, a, a svazů výrobců, což jsou všechno opatření, která budou potřebovat potřebovat přepracování tak aby měli podobné pravomoci, jako mají podobné organizace v sektoru zelinářském a ovocnářském. Pokud dojde k liberalizaci, je nutné mít možnost sledovat eh, potenciál produkce a strategicky je tím pádem potřeba, by bylo potom potřeba po roce 2015 vést určitý registr vinic, tak abychom měli spolehlivé informace o produkční kapacitě EU, na základě kterých bychom mohli dále rozhodovat. Takže v zásadě. Toto je to, jak eh, CMO momentálně funguje. Krátkodobě pak vidíte, co se z toho vynechá, vzhledem k tomu, že budeme mít eh, určitou sadu odklánění opatření a po roce 2015 pak ten systém potenciální kontroly bude také vypuštěn, což znamená, že ty dostupné nástroje v CMO budou zcela přepracovány. A protože tyto nástroje zde nebudou, budeme muset vypracovat nové regulační nástroje, jako je například labeling, označování, různé mezioborové dohody a tak dále. Ale pokud tato opatření nebudou naškálována správně, pak CMO bude tou obrácenou pyramidou, kterou vidíte nyní na snímku, kde některá opatření zkrátka nebudou moci být financována, nebudou moci být strukturována tak, aby se dobře vypořádala s liberalizací, s procesem liberalizace v tomto sektoru. Což by znamenalo, že pak vznikne potřeba jak si přepracovat tuto pyramidu, aby nebyla eh, vzhůru nohama. V tom opačném případě, pokud zachováme práva na výsadbu, tak máme dvě hlavní, dva hlavní body. Jednak můžeme znovu zvážit, eh, můžeme znovu zvážit zrušení eh, systému práv na výsadbu. V podstatě budeme hovořit o kapacitě eh, výrobní v EU a možnostech kompenzace farmářům, kteří přestanou víno vyrábět. A poté je potřeba pamatovat na právní rámec, který s těmito programy souvisí a který je napojen na národní nebo regionální opatření týkající se těchto programů. Vidíme, že potenciálně máme určité penzum produkce, na kterém bychom mohli pracovat, pokud bychom dospěli k takovémuto způsobu přepracování stávajícího programu. Zachování práv na výsadbu bude založeno na určitém obnovení těchto projektů, tak abychom překonali ty nejzjevnější nedostatky, které se v mezidobí objevily, abychom mohli garantovat vyšší stupeň flexibility, pokud jde o kontrolu potenciálu produkce. Struktura by zde pak měla dva hlavní pilíře. Jednak bychom museli mít zlepšený trh pro práci zprávy na výsadbu a pravidelné hodnocení, které bude nastaveno tak, aby se příslušně upravovala agregátní velikost produkčního, agregátní objem, agrega, eh, agregátní objem produkčního potenciálu, tak aby se v určitých regionech umožnil vyšší potenciál. Abychom tato práva na výsadbu zlepšili, je potřeba vylepšit alespoň dva aspekty práce. Jednak technická pravidla pro eh, pro obchod zprávy na výsadbu a musíme začlenit určitou možnost pro jaksi rozšíření hranic pro takovouto výměnu. Nová tržní pravidla umožní zastavit spekulaci a umožní definovat přesné role kupujících a nabízejících, tak, aby se omezilo riziko podvodů, jak tomu bylo v minulosti. Přispěje to k omezení těch obrovských propastí v cenách, které se nám v některých případech eh, objevují a pomůže to také snížit zprostředkovatelské, eh, zprostředkovatelské přirážky, které bývají taky velice vysoké. Zde se tato studie eh, zaměřila na určitý možný systém aukcí, kde by bylo možné prodávat tato práva. Jsou to mechanismy, které v podstatě dobře fungují v jiných sektorech. Podívali jsme se také na možnost vytvoření většího prostoru pro eh, obchod zprávy na výsadbu, možná dokonce snad vytvoření celoevropského prostoru pro obchod s to právy, nejenom pouze o prostor v daném členském státě. Dále, velice stručně, eh, abychom přešli k hlavním diskusním bodům a k dokumentům, kde si můžete přečíst to, co vám zde přednáším. Eh, zde se v podstatě orientujeme spíše na zachování z eh, programu práv na výsadbu. Máme zde několik, eh, několik stanovisek spíše eh, jdoucím, jdoucích k té liberalizaci, ale většina těchto dokumentů je v podstatě jasně nedává najevo, zdá by se vypracovávala nějaká alternativní metoda nebo ne. A téměř všechny tyto studie jsou založeny na opatřeních, která mají řídit produkci, aniž by se specificky uvádělo, jak to bude vlastně probíhat. A než přejdu k hlavním výsledkům studie, pro tedy ty dva uvedené případy, Myslím, že je důležité podívat se na klíčová témata, o kterých si my myslíme, že se na ně nesmí zapomínat, že musí být jakýmsi a priori předpokladem. Jednak vzhledem k tomu, že CMO od svého počátku pro sektor vína bylo Eh, uznávané jako velice specifická oblast SZP a práv na výsadbu. Tím pádem práva na výsadbu nesmí být považována za nekoherentní, nesoudržná s principy SZP nebo s příslušnými závazky národních členských států EU. Podobně se nejedná o žádný konflikt s evropskou politikou týkajících se sociálních aspektů konzumace alkoholu e, nebo politik e, zeměpisných indikací nebo jakýchkoliv jiných politik v rámci CMO. Zejména pokud jde o ty sociální aspekty konzumace alkoholu, tak téměř ve všech zemích EU a i zemích mimo EU existují velké restrikce ohledně reklamy a prodeje vína. Což znamená, že nějaký program liberalizace by se i tímto musel zabývat. Kromě toho nesmíme zapomínat, a to je velice důležité, na to, že máme dvě témata, která se často zaměňují, ale která jsou oddělena. To znamená ten všeobecný koncept regulace práv na výsadbu a poté zde máme regulaci dodávek vína PDO. To jsou dvě naprosto oddělená témata a je potřeba si to uvědomit. Musíme si uvědomit, že Eh, trh pro denominace původu vín eh, nelze vnímat odděleně od zbytku vinného sektoru. Ovšem práva na výsadbu se neredukují pouze na nějakou denominaci původu. Na závěr mi dovolte říci tolik. Naše studie se snaží vyzdvihnout to, co by se stalo, kdyby došlo k přepracování nebo liberalizaci práv na výsadbu. Zkrátka, můžeme liberalizovat, pokud očekáváme nějaké výhody z takové liberalizace pocházející. Pak se také díváme na očekávaná rizika, která je také potřeba zohlednit a proti kterým lze vyvinout protiopatření tak, aby se celková úroveň rizika co možná omezila. což by samozřejmě znamenalo zavedení různých politik. Liberalizace v podstatě může znamenat výhodu snížení produkčních nákladů. Může rovněž umožnit lepší flexibilitu nabídky, zejména u levnějších, eh, levnějších vín, ale zde je pak velké riziko Eh, ztráty kontroly nad produkčním potenciálem. Což lze offsetovat tím, že budeme zachovávat určité registry nebo eh, inventáře vín, aby se tak řeklo, a bude potřeba zavést i celou řadu nástrojů pro řízení rizika a dobrovolné dohody o kontrolách. A to bude potřeba provést i na mezioborovém základě. Další riziko je vyslání konfliktních signálů na trh, což lze kompenzovat tím, že budeme mít dostatek přesných informací ohledně trendů produkce, což jsou informace, které musí být k dispozici všem producentům. Je zde riziko, že se oslabí konkurence schopná, eh, oslabí se konkurenceschopnost jednotlivých hráčů na trhu, pokud tito nebudou pracovat na základě předpokladu excelence, anebo nebudou e, specializované na úzké segmenty trhu. Zejména pro tyto slabší producenty bude potřeba vypracovat smlouvy přesně nastavené na celý jiný sektor, který je však velice komplexní. Budeme muset zavést také mezioborový systém Eh, zprávy nabídky a dále je zde riziko vyvolání socioekonomické nestability v marginálních regionech, což lze kompenzovat vyvinutím konkrétních opatření pro rozvoj venkova nebo specifického režimu paušálních pladeb, což eh, znamená, že tato liberalizace i se všemi opatřeními znamená významné změny těch, stávajíc, těch stávající době platných pravidel. Podívejme se teď tedy na možnost zachování práv na výsadbu. Výhody by byly to, že zastavíme nadbytečnou nabídku na trhu, Eh, obhájíme, budeme dále obhajovat stávající strukturu průmyslu jiného sektoru a budeme mít vyšší socioekonomickou a environmentální stabilitu v eh, regionech. Jaká jsou rizika? Jednak zde máme oslabení reakce schopnosti a akce schopnosti celého tohoto průmyslového sektoru a vyšší zatížení trhu načež jsou opatření eh, takováto. Lze zavést flexibilnější zprávu potenciálu produkce a nebo určité zabránění špatným rozhodnutím tím, že eh, na trh budeme dodávat eh, více informací ohledně produkce a ohledně tržních trendů což může znamenat ehm, navýšení produkčních nákladů, proti čemuž lze jednat tím, že zlepšíme efektivitu trhu práv na výsadbu, jak už bylo řečeno. A pokud jde o tvorbu politiky, tak zde se zdá, že tento krok je celkově vzato jednodušší z hlediska implementace než ten krok předchozí. Samozřejmě jde o souhru komplexních politických dohod, a to ve dvou hlavních oblastech. Jednak v oblasti změn potenciální, eh, eh, změn objemu potenciální produkce a jednak eh, rozměru, v jakém bude probíhat výměna nebo směna práv na výsadbu. Na závěr, a tentokrát už opravdu na závěr, Je třeba zdůraznit, že vinný trh, vinný sektor je tak komplikovaný, že nelze najít jasně identifikovatelné optimální řešení, které by se hodilo každému. Konkurenceschopnost a typologie tohoto sektoru a všech vín produkovaných v EU znamená, že by liberalizace znamenala v Evropské unii zdynamičtění tohoto sektoru a umožnila by vznik nových možností. Například s nějakou indikací jednotlivých místních variant vín. Ovšem, jak už jsem řekla, pokud budeme pracovat i s nějakými protiopatřeními, může to znamenat, že možná liberalizace nebude mít tak drastické dopady, jaké jsem předestřela. Zachování pak práv na výsadbu bude lépe chránit stávající strukturu tohoto průmyslového sektoru EU tím, že bude zvýhodňovat tradiční formu eh, nabídky vín v EU. A pokud tento krok bude doplněn eh, nějakými protiopatřeními proti případným rizikům, neohrozí to nabídku vín v EU. Mnoho těch protiopatření, která byla uvedena v této prezentaci, jedním nebo jiným způsobem by musela být samozřejmě řádně vyhodnocena, protože na základě možnosti, kterou si zvolíme, mohou tato opatření znamenat zlepšení Eh, situace v rámci CMO v sektoru vína. Děkuji vám za pozornost. President Shelley's is empty. It's an occasion to take power. <laughs> okay. uh, Budu předsedat já a pan Dantan se hlásí o slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat autorům této studie. Myslím, že je dobře, že jsou tady zanalizovány všechny hypotézy Nicméně porovnání s těmi eh, různými tezemi, které jsme k této problematice slyšeli, si myslím, že tady máme hezky shrnuto, eh, shrnuty hlavní body. My jsme také měli eh, zasedání asi 350 zainteresovaných osob, včetně devíti ministrů a 30 národních poslanců, kteří se zabývali těmito otázkami z iniciativy mé a paní Astrid Luling. A já se teď pokusím zhrnout, eh, jaké byly hlavní závěry eh, toho eh, zasedání, které proběhlo včera. Myslím, že to hlavní je, že kromě makroekonomických aspektů je řízení práv k výsadbě v Evropě, tak jak to tady existuje už asi 40 let, vlastně řeší tři cíle, které odpovídají udržitelnému rozvoji, eh, ke kterému chceme v Evropě dospět. Eh, Vina réva hraje důležitou environmentální úlohu při zachovávání rázu krajiny a také zabraňuje erozi. Ale kromě toho má i sociální dimenzi a to jsou hlavně dva aspekty. Hlavně je to kulturní aspekt, protože Víno a vená réva představují velmi důležitý kulturní aspekt v Evropě a kromě toho je to také určitě eh, sociální význam tradičním slova smyslu, protože dochází k vytváření přímých a nepřímých pracovních míst. Víme, eh, že kolikrát je pěstování vína prováděno tradičním způsobem, tedy ne tím průmyslovým, a to vytváří pracovní místa a ten eh, sociální model také slouží k distribuci um, prosperity. Kromě toho to má samozřejmě i tu ekonomickou dimenzi, o které tady byla řeč. A dále to třeba má rovněž dopad na cestovní eh, ruch vinařství, které se podařilo vybudovat. Eh, eh, výsledkem toho je specifičnost každého vinařského eh, regionu a tím tedy značná přidaná hodnota a také to umožnilo zlepšit výrazně kvalitu produktu a je dostatečně prokázáno, že i mezi těmi posledními zeměmi, které vstoupily do EU, které začaly aplikovat tuto politiku teprve v posledních deseti letech, došlo k výraznému zlepšení kvality produkce. Eh, řízení systému eh, mm, produkce vína také odráží eh, diverzitu, což rozhodně není handicap, protože v tom spočívá značné bohatství nejenom pro evropské spotřebitele, a to bohatství je také ve formě vývozu. Teď, když Evropa se zabývá svou konkurenceschopností, tak si myslím, že by také stálo za toto zdůraznit, že 20 miliard euro představuje značnou část evropského vývozu a e, vynost je jeden z hlavních sektorů, který nám přináší zahraniční měnu a zlepšuje naše obchodní bilanci. Také tady bylo řečeno, že pokud chceme zachovat současný e, systém, tak nemůže zůstat přesně tak, jak je teď, protože práva, práv k výsvatbě by v konečném důsledku eh, vedla k porušování pravidel hospodářské eh, soutěže. A proto je potřeba se zaměřit na redistribuci těch práv, aby to, ta pravidla byla jednotná v celé Evropě, aby byl měli centralizovaný systém a já jsem připraven se na této práci také podílet. Merci. Mr. Danton. The next speaker. Děkuji, pane Dantane. Paní eh, Fernández Garcia má slovo. Eh, muchas gracias, señor presidente. Nos dicen, eh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za přednášku, prezentaci. A včerejší schůze, která se týkala uh, práv na výstavbu, byla velice zajímavá. Tato práva, a bylo to tam řečeno, vyžadují externí regulaci, ovšem nepotřebujeme ji nutně. Tento sektor eh, se reguluje sám celou dobu jsme to mohli pozorovat, že tyto nástroje mají dvojí užitek. Jednak lze pomocí nich řídit produkci a jednak máme tady jakýsi nástroj řízení pro samotné vinaře a majitele vinic. Vedlo to také k podpoře kvality evropských vín. A zavlažování další věci jsou rovněž velice důležité z ekonomického hlediska. Chci říci, že někdy dochází k tomu, že se spekuluje s cenami. A to samozřejmě pravděpodobně souvisí i s právě na výsadbu a rozvojem trhu. Myslím si, že jakákoliv ekonomická analýza z poslední doby popírá tyto myšlenky. Vidíme, že když navyšujeme export, vím, eh, a pokud tady zachovám právo na výsadbu, to dojde se ke snižování ceny. Tady podle mě to spekulativní nástroj. Není podle mě to nástroj pro regulaci a je to důležitý instrument. Kdo říká, že tam nejsou pozitivní efekty, nebo že liberalizace by přinesla pozitivní efekty, já chci říct, že podle mě ne, protože podle mě liberalizace přinesla jasné negativní dopady. Například by to začalo již tím, že by se vinice prostě přesouvaly jinam. A to by mělo dramatické důsledky, protože jsou to velice, často velice špatná půda, dává dobré víno a pokud vinice se odsunou, tak se tam nic jiného pěstovat nebude a vedlo by to k rostoucí dezertifikaci. To je věc, se kterou se potýkáme. Týká se to samozřejmě evropského rozpočtu. A proto je opravdu nutné toto zvážit, než bychom tady přistoupili k metodám, které se rovnají ekologickému barbarství. Opravdu by to e, znamenalo pro mnohé regiony Evropské unie hospodářský útlum, nezaměstnanost. A to jsou regiony, které je třeba dále rozvíjet. Takže já si myslím, že by se práce na výsadbu měla kontrolovat, měla by tam být, mělo by to být zpravováno státem, ale ten stát by tady měl být úlohu jakési arbitráže. Práva na výstavbu jsou zásadní pro udržitelný rozvoj vinařských podniků a Eh, dosa právě se dosáhla rovnováha mezi nabídkou a podpávkou v sektoru a to bylo velice dobré a efektivní. Eh, parlament vždy háje zachování práv na výstavbu. Nyní vidíme, že v Radě pro zemědělství se změnily postoje, že existují členské stávy, které to vidí jiným způsobem. Komise Pan komisar Čolo se tomu věnuje již od října, je ochoten se tím zabývat, proto si myslím, bychom měli být umírnění a měli bychom si uvědomit, že nesmíme zahledňovat pouze ekonomické aspekty, ale důležité je, že je zde aspekt územního rozvoje, udržování tradic a udržování populace ve velkovských oblastech a rozvoj venkovských oblastí je jeden z cílů společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji a nyní Martin Hojslink. Děkuji. Já se dokážu, v mnohem bych se připojil k předřečníkům. Byl bych rád, kdyby komise nám konečně sdělila, že svůj postoj přeskoumala, co se týče rostlinných práv, a tedy práv na vysazování. Zatím to tedy vypadalo tak, že všichni jsou pro zachování a pouze komise neustále ještě kráčí po cestě liberalizace a má pocit, že z toho budou výhody. Na radě se pozice změnila, jasně to ukazuje, že většina zemí jsou proto, abychom práva na výsadbu zachovali. Ani v Německu jsem se nesetkal s jediným vinařem, který by mi řekl, že si přeje liberalizaci trhu. Pokud tedy tyto signály nyní nebudeme brát vážně, a pokud se jasně nevyslovíme pro zachování práv na výstavbu, tak budeme značně mimo realitu, jako výbor pro zemědělství. A e, ten centrální bod ve vaší studii, a samozřejmě nikoho to nepřekvapilo, je samozřejmě to, že když odstraníme práva na výstavbu, tak vznikne velký tlak na trhu, protože eh, produkce velmi naroste. Ale k čemu to povede? Všichni, kteří budou pod tlakem, přijdou za námi a budou nás prosit o podpory. A budeme mít stejnou situaci, jakou to máme na jiných trzích, například na mle- eh, v trhu s mlékem, že nadprodukce vede v podstatě k tomu, že daňový poplatník z toho bude, má ještě vyšší náklady. Padají zde argumenty, že tedy vinaři by si měli najít jiné formy, jak tedy prodávat své víno, ale eh, nebo nějakou jinou ekonomickou aktivitu, ale pokud někdo pěstuje víno, tak nemůže jaksi ze dne na den změnit eh, eh, způsob toho, co pěstuje, začít pěstovat například zeleninu. Prostě vinice nejsou žádná pružná produkce, tam to je dlouhodobá záležitost, proto bych byla rád, kdyby komise změnila svůj postoj. A jsou tady takové počátky, možná oni si hm, nedokážou to přiznat nebo nemají dost odvahy to jasně říci, že by byli pro cestu regulace trhu, že nechtějí cestou liberalizace, ale já si myslím, že kdybychom se na tom zachování dohodli, tak bychom udělali velký krok směrem vpřed a hm, poskytli bychom perspektivu evropským vinařům. A myslím si, že komise by se neměla bránit v této věci svůj názor zásadně změnit. Děkuji. Eh, next speaker Děkujeme. Dále paní Klás. Děkuji, pane předsedo. Jasně vidíme, jak obtížné je vyhlížet do budoucnosti. Často to prostě nedopadne tak, jak si představujeme. Padlo zde mnoho zajímavých podnětů a já souhlasím s těmi, a tady si to, jsem si to velice jasně přečetla v mém dokumentu v té definici, že ta rizika, pokud se vzdáme těch práv na výsadbu, jsou mnohem větší než ta rizika toho, když je zachováme. Když je zachováme, tak nám to poskytne mnohem více pozitiv a výhod a studie to také jasně ukazuje. Existuje zde ovšem ještě několik otázek, které bychom si měli položit. A totiž, jak, jsme, jak se dostáváme k tomuto pohledu. Například, vy říkáte, že liberalizace eh, bude vyvíjet větší nátlak na to, že se budou eh, rozšiřovat vinice a já říkám, že to nepůjde pouze tím směrem, že se budou vinice rozšiřovat, ale že se budou také přesouvat a pan Hojsling na to již poukázal. Ale vinařské oblasti jsou specifické oblasti a víno tam patří a pokud dojde k liberalizaci, tak pokud eh, někdo pochází tedy z oblasti, že tato produkce tam je tradiční, tak eh, je to prostě důležité a samozřejmě je to tradiční věc. Vy jste nám tady nadnesl celou řadu odazníků a já si kladu otázku, s kým jste spolupracoval a koho jste se vlastně dotazovali. Vy tam kladete celou řadu otázek a jsou to věci, které například u nás v Německu jsou jasně upraveny. Máme jasné režimy. Eh, vinaři nám to hlásí, pokud vysadí, oni dobře vědí, kde smí vysazovat a rovněž nám eh, hlásí, pokud klučí vinice. A dobře ví, že když během, že mají rozpětí 8 let, aby mohli tyto um, plochy nechat ten, eh, jaksi neobdělané a potom to jde do národní rezervy. A já bych chtěla ještě položit otázku těm, kteří připravili tuto studii. Existuje různá implementace regulace práv na výsadbu v Evropě? A kde je možné efektivněji upravit stávající právo? Já si myslím, že dříve než začneme něco měnit, tak bychom to stávající, co máme, měly mít v efektivní podobě. A proto si myslím, že je na čase, abychom se tomu věnovali. Tedy abychom neměli právo, protože já mám téměř strach z toho, když tady říkáte, že ano, pokud to bude liberalizované, tak budeme mít větší produkci a je třeba přijmout opatření proti tomu. A zde se opět dostáváme zpět do těch starých tradic a to já prostě nemohu doma nikomu komunikovat. Nedokážu to vysvětlit ani vinařům, ani obyvatelům, že se tady vracíme ke starým praktikám, dostáváme se tedy ke zelené sklizni, k destilačním opatřením a k regulaci trhu. A Myslím si opravdu, že kdybychom správně prováděli to, co máme, tak eh, spoustu věcí vůbec nemusíme provádět. Vy tady máte ta opatření eh, proti liberalizaci, nebo pokud dojde k liberalizaci, tak ta protiopatření, aby vše zůstalo vyvážené. Takže já tady vidím velké riziko toho, že pokud dojde k liberalizaci, tak bude nutné zavést celou řadu protiopatření a proto bych byla proto, abychom zůstali u toho, co jsme měli do posud, eh, co bylo dobré a Komise si myslím v podstatě to také takto chápe. A na závěr chci opravdu říct, že jsem proto, pro ten názor, že je lepší právo na výsadbu zachovat, protože celá řada argumentů mluví v prospěch zachování a my bychom mohli eh, dodat ještě celou řadu dalších argumentů. Já jsem tedy zvědavá na to, co bude dělat komise. Já si myslím, že ani komisař nemůže proti vůli Rady a parlamentu prosadit nějaké opatření, či respektive eh, opatření zrušit a je to opatření, které je dobré pro výrobu vína, pro regiony. A v konečném důsledku si musíme uvědomit, eh, v čím, v čím to souvisí s celou řadou dalších ekonomických faktorů, například turistika je na to navázána. Takže my bychom se měli snažit, abychom přiměli komisi k tomu, aby toto pochopila a já doufám, že vaše studie k tomu přispěje. Děkuji. Grazie professoressa Pomarici per la presentazione di questo studio che... Děkuji za tuto studii. Myslím, že popisuje některé z těch problémů spojené s zprávou práv k výsadbě. Určitě existují různé způsoby, jak eh, lze celý ten systém řídit. Rozhodně se to bude odvíjet od míry flexibility. Některé členské státy, které to budou zpravovat přísněji, budou bránit převodu práv, zatímco jiné to nějak omezovat nebudou. V tom je zásadní rozpor. A podle mě se tady na výboru nad tím musíme zamyslet. Pokud omezíme převod práv, tak ty eh, mechanismy budou velmi neflexibilní. A to by omezilo převádění z jedné země do druhé. A když se podíváme, jaký to bude mít dopad na rozsah nebo rozlohu vinařství, tak ta se postupně snižuje a proto bychom eh, si měli rozmyslet, jakou míru flexibility v celém systému chceme mít. Je možné, že více flexibility by bylo záhodné, spíše než to celé zrušit. A další která tady byla zmíněna, je dostatek transparentnosti, s tím já souhlasím. co já vím, tak v Itálii od Sicílie na sever se náklady eh, zvyšují a ty peníze nekončí v rukou eh, vinařů, ale jsou vlastně ziskem různých zprostředkovatelů. Já každopádně souhlasím s tím názorem, že čím více flexibility a čím více transparentnosti, tím lépe pro trh. a nad tím bychom se rozhodně měli zamyslet. Uh, Děkuji, paní Luling. Euh, Děkuji. Já vám chci říct, že včera večer jsem měla velmi dobrý dojem z um, projevu francouzského ministra uh, zemědělství. Pan Dantan už shrnul, o čem se tam mluvilo. Hovořilo se tam o um, situaci ve vinařství a bavili jsme se o tom, proč Evropa vlastně chce přijmout tato neúplně promyšlená opatření, když se podíváme na, ty, na tu studii a proč tím vlastně chce destabilizovat eh, sektor, který funguje relativně dobře. Myslím, že hodně takových sektorů v Evropě nemáme. Je tady celá řada, které, kde by se fungování mohlo výrazně zlepšit. Ale proč teď přijímat nějaká opatření, která podle mě nejsou eh, premyšlená a proč liberalizovat práva na výsadbu. Nechci tady opakovat všechno, co již řečeno bylo. Podle mě, hlavně po té, co jsem si Eh, vyslechla odborníky na tuto oblast. A také poté jsem si přečetla studie, které se zabývají touto problematikou, tak bych eh, se chtěla vyjádřit k těmto závěrům ty závěry říkají, že potřeba liberalizovat ten systém a zvětšit rozlohu jednotlivých vinařských podniků, ale já myslím, že už bylo prokázáno, že velikost eh, vinařství eh, není rozhodující pro zlepšení kvality a růstu. Tak tady bylo řečeno, že práva na výsadbu jsou příliš drahá. Nicméně podle jedné studie vyšlo najevo, že práva na výsadbu nějak výrazně neprodražují eh, výrobu vína s některými výjimkami, ale obecně to říci lze. Dále je jasné, že pokud eh, eh, se budou využívat i nadále stejným způsobem práva na výsadbu, tak to nepovede k nadprodukci a že by naopak ty regiony, kde mají dobrý systém, eh, byly eh, znevýhodněny. Když se podíváme na systém výsadby u našich konkurentů v novém světě, tak ani tam se jim nepodařilo vyhnout se nerovnováhám na trhu. A dále bych chtěla eh, říct, že mi nepřijde, že by ten systém práv na výsadbu byl příliš rigidní a je možné eh, tady provádět změny a přizpůsobovat se nové situaci, takže má svá pozitiva ten současný systém a proto si myslím, že bychom se měli v zásadě vyslovit pro zachování systému práv na výsadbu a použít přitom všechny ty eh, pozitivní argumenty, které teď nebudu opakovat. Což ale neznamená, že nejsou tady určité problémy s funkčností toho eh, systému. Často ta zpráva ve členských státech eh, se velmi liší, tak máme problém s účinností, dále potřeba zlepšit fungování systému převodu, práv a se vracím k tomu, že v zásadě je to pozitivní, dobrý systém, ale to neznamená, že bychom se nemohli zabývat tím, jak ten systém upravit v různých eh, aspektech, tak, aby jeho aplikace byla co nejefektivnější, abychom eh, dobře regulovali trhy správným způsobem. Podle mě by nebylo dobře, kdybychom eh, chtěli, abychom konkurovali ehm, některým vínům, eh, těm levnějším vínům z nového světa nebo z ostatních zemí, které produkují víno, protože naše hlavní konkurenční výhoda je v těch dražších kvalitních vínech. A tady jsme velmi konkurenceschopní a náš vývoz je velký a, funguje dobře. To je tedy můj závěr. A ještě neopakuji, v zásadě ano, zachováme současný systém, ale jsme připraveni diskutovat o různých jeho úpravách, aby ty struktury, mechanismy, jejich účinnost byla lepší, včetně těch převodů. A pokud to tak uděláme, tak se nám snad podaří přesvědčit komisi o tom, že její návrhy nejsou dostatečně podložené. Myslím, že jakékoliv návrhy je dobře, potřeba dobře podložit a zdůvodnit. A proto si myslím, že by se komise měla eh, k tomu návrhu vrátit a určitě to také udělá, protože eh, už se nám podařilo eh, získat dost zemí na naši stranu. Chybí nám asi jenom 30 hlasů, abychom získali kvalifikovanou většinu na radě pan Čološ potřebuje, abychom demonstrovali, že už máme vytvořenou tu většinu a jakmile to uvidí, tak se určitě podřídí našim přáním. Komise má pravomoc iniciativu, iniciativy, ale pokud eh, to s ničím novým nepřijde, tak my můžeme iniciovat jako jeden ze zákonodárců prostřednictvím pozměňovacích návrhů. a snažit se o to, aby náš systém práv na výsadbu odpovídal našim potřebám. A hlavně je nejdůležitější vyhnout se nežádoucím ekonomickým, sociálním a ekologickým důsledkům, které teď ani nejsme schopni odhadnout. Já vždycky říkám, eh, že to, co stojí spoustu peněz, není společná zemědělská politika, ale eh, eh, co by bylo velmi drahé, tak by byla její absence nebo její nepřítomnost. A doufám, že se nám podaří se s komisí dohodnout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 Nejdříve bych chtěla poděkovat všem za jejich návrhy. Pro nás to bylo velice užitečné a pomůže nám to ukončit tuto studii. Pokusím se zodpovědět vaše otázky. Řekli jsme, že liberalizace sebou může přinést i jistá rizika, zejména riziko nadprodukce a rozšíření vinic. A to jak u toho jednoho modelu, se kterým jsme pracovali, tak i u toho druhého modelu, se kterým jsme pracovali, když jsme eh, vypočítávali produkci a plochu vinic. Dospěli jsme e, opravdu u obou modelů k výsledku, že ta vývojová tendence půjde tímto směrem. První model říká, že v případě, že se zruší kontrolní nástroje pro produkci, tak jak to existuje e, v zemích, které nejsou členské země Evropské unie, v tomto případě to tedy povede k tomu, i když tam bude jisté časové prodlení, že dojde k navýšení nabídky. Plocha se rozšíří. S pomocí modelu FADN jsme dospěli k výsledku, že u těch hodnocených ploch byl výnos větší než u jiných rostlin. To v případě liberizace znamená, že by to mohlo tvořit pobídku pro to, aby se přecházelo na pěstování vína, aby tedy na místo jiných rostlin se na těch plochách pěstovala viná réva, což by znamenalo, že bychom um, čelili i konkurenci na světovém trhu a že by zde byla snaha pěstovat určité vinné odrůdy, které mají obzvláště vysoký výnos, či po kterých je zvláště velká poptávka. To jsou tedy závěry eh, z práce s těmito dvěma výše uvedenými modely. V případě liberalizace by bylo nutné zachovat alespoň ty nástroje, které nám umožňují zachovat minimální normy pro plochy vinic, abychom vyhnuli tomu, co vy jste tady popisovali, totiž, že by mohlo dojít k masivnímu transferu pěstování vína. A to na plochách, na kterých se doposud pěstovaly jiné plodiny. Hovoříme zde o kontrolních opatřeních. Před 40 lety se říkalo, že to má být pouze přechodné řešení. Ale mezi tím uběhlo 40, celých 40 let a tato stará přechodná opatření již nejsou z to čelit moderním podmínkám. A proto jistě potřebujeme celkovou analýzu systému a změny. A je dobře, že se nyní pozorně věnujeme této otázce. My přicházíme s podněty, impulzy. Hovoříme o nutnosti přizpůsobení, alespoň v oblasti pravidel. A samozřejmě v oblasti práv na výsadbu vycházíme z analýzy a zhodnocení který jsme získali pomocí našich dotazníků téměř ve veškerých producentských zemích a regionech, ve Španělsku, v Portugalsku, v Německu, v Itálii, ve Francii, v Maďarsku. Všude jsme pracovali s těmito dotazníky. A proto jsme dospěli k názoru, že způsob práce je příliš rozdílný, pokud máme vstávající systém, a že i úřady, které to spravují a rovněž producenti si všichni na toto stěžují a to proto, protože je to nedostatečně transparentní. A také proto, že právo na výsadbu nejsou jediným nástrojem Existují i svazy producentů, celé řady. Třeba celá řada organizací pojí se s tím celý aparát. A tímto se jasně ukazuje, že bychom pomocí nových možností mohli trh lépe organizovat v rámci SZP a to e, tak, že zohledníme samozřejmě specifické vlastnosti trhu s vínem. A poslední poznámka. Na základě naší analýzy a údajů z modelu FADN vidíme, že náklady na produkci je třeba odpovědajícím způsobem analyzovat, a to v souvislosti s velikostí podniků. Zde je třeba eh, zohlednit i velikost produkce a to usoustažnit s náklady na produkci. To je také argument samozřejmě nejediný a jistě to není jediná cesta k tomu, abychom snížili náklady na produkci eh, na, v oblasti trhu s vínem. Již existují odpovědající návrhy, ale je třeba zohlednit, že celá věc se musí vidět v souvislostech. Doufám, že jsem tím zodpověděla vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji vám eh, za tuto diskusi. A za zodpovězení za otázek. Hmm, this is the next point, yeah? Yes. Yeah. We are going to the next point of agenda. Uh, Stáváme se k dalšímu bodu, což je prezentace ze strany komise na téma Evropské inovač, inovační partnerství. EIP. As a part of the CAP reform, which highlights innovation and... Uh... V rámci reformy SZP, kde se hovoří o inovacích jako o nezbytných pro budoucnost CZP. Komise navrhuje zahájení EIP abychom eh, měli lepší a nízkoemisní zemědělství. A tato partnerství by byla zaměřena na to, aby propojila partnery, kteří provádějí výzkum, s tím, že by ten výzkum byl orientovaný na konkrétní projekty. To by bylo financováno ze zdrojů pro rozvoj venkova a já bych chtěl dát slovo panu Jiřímu Plevovi, který eh, nám popíše eh, tak, jak je teď navrhováno toto partnerství. Děkuji, pane předsedo. Ve e, světle toho, že vzroste poptávka po potravinách a budeme moci produkovat více potravin za méně, bych vám chtěl popsat obsah sdělení o EIP. Týkající se zemědělské produktivity, komise to navrhla 29. února. Je potřeba celé této problematice rozumět jako tak, že součástí strategie do roku 2020. EIP eh, bude muset vyhodovat požadavkům na inteligentní, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, zejména v tomto období hospodářské recese. Dovolte mi, eh, abych nebyl popsal výzvy, které se tím snažíme řešit. Světová poptávka po potravinách eh, má významně vzrůst v budoucnosti a sice o 70% do roku 2050 podle světové um, Světové potravinové organizace. A proto to musíme přizpůsobit náš systém zemědělství. Evropská unie je jeden z největších eh, potravinových producentů na světě. V minulosti evropské zemědělství dosahovalo značných nárůstů produktivity až o 20 za 10 let. Nicméně takové nárůsty produktivity už asi nebudou možné pouze na základě stávajících technologií. Kromě toho, ty přírůstky produktivity v minulosti byly často spojovány s nadměrným využíváním přírodních strojů a s negativními dopady na životní prostředí. Hlavní výzva, kterou bude muset naše zemědělství řešit eh, v nadcházejících desetiletích, bude to, jak produkovat více potravin za méně, což si bude vyžadovat zvážení různých možností růstu. Proto potřebujeme podporovat eh, výzkum a inovace a to na všech úrovních. Mnoho odborníků také upozorňuje na to, že Existují eh, úzká místa nebo neprůchodná místa v systému výzkumu v zemědělství a že je potřeba více propojit zemědělský výzkum s praktickým, praktickou aplikací a s poradenstvím. A to je cílem právě tohoto EIP. EIP by měl zlepšit výměnu informací mezi vědeckými pracovníky, podniky, zemědělci a administrátory. A také by to mělo podpořit inovativní převádění výzkum, výsledku výzkumu do praxe. Zajistit dialog o potřebách v akademické komunitě. Také by to mělo přispět k výměně osvědčené praxe. EIP by měl sloužit jako katalyzátor dalšího rozvoje a zlepšit také fungování stávajících nástrojů, bez toho, aby byly duplikovány. To by mělo být silnou stránkou EIP Myslím si, že výzkum bude do nejdůležitějších oblastí EU a my doufáme, že to povede ke konkrétním inovativním krokům. Doufáme, že na základě toho vzniknou inovativní opatření eh, v politice podpory venkova. Zde chceme aktivovat operativní skupiny, které by měly testovat inovativní řešení a snažit se co nejvíce šířit ovoce své práce. Měly by poskytovat poradenské služby, podporovat investice do eh, fyzických aktiv a podporovat spolupráci mezi podnikatelskými subjekty. Doufáme, že se hraje velmi důležitou roli při Eh, zavádění inovativních řešení do praxe. Hlavně se bude týkat projektu aplikovaného výzkumu, klastry, mnohostrané projekty a podpora pro zprostředkovatele inovací a pro inovační střediska. Výzkumná politika by se tím posunula nad rámec současných akcí a podnítila by výměnu na místní, regionální a evropské úrovni. Je také zlepšení komunikace mezi aktéry, a v tomto smyslu komise navrhla vytvoření zvláštní sítě pro podporu inovací. Tato síť bude klíčovým prvkem EIP. Jádrem to budou operativní skupiny, které budou pořádat semináře, vytvářet databáze a tak dále. A kromě toho by měly zajistit efektivní interakci různých subjektů v oblasti zemědělství a výzkumné komunity. EIP, e e, nebo to operativní, e, ty operativní skupiny budou řídit řídící skupiny nebo řídící výbory dále nebudou omezovat eh, rozhodovací pravomoce, měly by hlavně nastartovat celý proces a zajistit implementaci strategických plánů. Předsedové těchto řídících eh, výborů budou postupovat podle stávajících předpisů Priority EIP eh, e by měly vznikat eh, flexibilně a otevřeně. A měly by zohledňovat například eh, různé potřeby, například zvýšení potrav, produkce potravin, ochranu přírodních zdrojů, podporu ekosystému a také kvalitu potravin. Na závěr bych chtěl říci, že komise je přesvědčena o tom, že EIP může významně přispět k splnění cílu inteligentního a udržitelného růstu v rámci strategie do roku 2020. A podpoří také aktivní partnerství jak Evropského parlamentu, tak eh, i národních aktérů. A jménem komise bych rád vyzval eh, Evropský parlament, aby podpořil zahájení EIP tak, jak je to popsáno ve sdělení komise. Komise si rovněž uvědomuje, že tato podpora by byla bez výhrady toho, zda eh, Evropský parlament podpoří návrhy komise o reformě SZP. Následně eh, komise plánuje vytvoření příslušné sítě a také zahájení celého procesu vytvořením řídícího výboru na vysoké úrovni, který by měl vypracovat doporučení pro provádění strategických plánů. V současnosti připravujeme návrh složení tohoto řídícího výboru, budeme o tom včas parlament informovat a, a budeme usilovat o schválení parlamentem. you, Mr. Pleva, for your presentation. Děkujeme vám, pane Plevo, za vaši prezentaci. Nyní zahájíme stručnou rozpravu. Paní Reimers nejprve. Prosím, máte slovo. Ja, ich, eh, danke erst für die Vorstellung. Děkuji za prezentaci inovačního partnerství. Myslím, že je správná cesta, když vytvoříme síť, která podpoří výměnu eh, vědců, které se zabývají základním výzkumem a zemědělců, které pracují v praxi, protože v posledních letech jsme viděli, že to nebylo propojené, že základní výzkum měl výsledky, které prostě pro praxi nebyly čitelné, nebyly schopni to realizovat. Takže pokud by tady vznikla jakási možnost přenosu vědeckých posledků z odborné úrovně vědecké na odbornou úrovni praktickou, tak bychom jistě dokázali rychle znovu nalézat inovační cesty, které jejichž možnosti nyní nevidíme, či nejsme schopni odkrýt. Takže by opravdu mohlo dojít k tomu, že bychom byli schopni jaksi záméně produkovat více. E, někdy chybí například jazykový překlad toho, co vynalezl základní výzkum, proto to nemůže být realizováno v praxi. A opravdu si myslím, že kdyby toto nám otevřelo prostor pro to, abychom dosáhli pokroku, tak je to dobrá věc. Thank you, Děkuji vám, paní Reimers. Pan Heusling dále, prosím. Děkuji mnohokrát za prezentaci. Já musím říct, že mě to úplně jasné není. Doufám, že to dostaneme ještě písemně, jak to bude eh, potom konkrétně vypadat, či jak to má konkrétně vypadat, protože mm, já mám pocit, že to zatím bylo velice teoretické. V praxi si tedy musíme eh, podívat na to, zda se to opravdu podaří, abychom dokázali tady nějak si propojit různé mm, i typy výzkumu. Eh, a inovace je také chápána různě. Paní Reimers by možná řekla, že to je genová technologie. A já bych možná řekla, že to je spíš ekologické, trvalé, udržitelné zemědělství, že tam bychom měli více zkoumat, protože já v té dozlasti v EU vidím velký deficit. A moc se mi nelíbilo, když vy jste tady dal do popředí toto, že musíme vyprodukovat o 70% více, protože to řekla FAO, ale FAO to takhle nikdy neřekla. Ona řekla, že pokud se nic nezmění, tak budeme muset vyprodukovat o 70% více, ale zároveň k tomu dodávají, že to fungovat nebude, protože nemůžeme nikdy vyprodukovat o 70% více, takže bychom tuto pohádku měli uvést jaksi na pravou míru. A samozřejmě ta cesta, o které jste hovořil, tou se musíme vydat, abychom dokázali vyprodukovat více, za využití méně prostředků, ale neznamená to, že musíme více vyprodukovat ve stávajícím systému, protože ten systém to prostě nedokáže. You, Děkujeme vám, pane Hojzlinko. Dále paní McGuinness, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se velmi těšila na tuto prezentaci, protože je to velmi zajímavý nápad. A zkusit, tak říkajíc, znovu vynalézt kolo, protože v mnoha členských státech jsme měli systémy výzkumu a nějakých dodatečných služeb pro zemědělce a fungovalo to. Já si nejsem vůbec jistá, jestli tento model může tu práci dělat také. Možná, že ano, mám určité námitky k té akademické podstatě toho, ale ten princip, princip je dobrý, takže podporuji koncept, že bychom podporovali dobrý výzkum a přesouvali ho na úroveň zemědělců. Nevím ale, jak to uděláme. Nehovořili jsme o rozpočtu, ani o ničem takovém. Vůbec vlastně nevíme, jestli nějaký rozpočet máme. A myslím si, že naše zkušenosti s inovačními partnerstvími jsou poměrně omezené. Teď je tady jedno takovéto partnerství ohledně stárnutí, aktivního stárnutí. Možná, že by to komise mohla vyjasnit. A možná by mohla vyjasnit i možné poučky, které jsme si z toho odnesli Doufám, že tato iniciativa může udělat to, co má udělat, ale zatím nejsem přesvědčena, pokud jde o ty principy, které toto podkládají. Mluvíme o tom už dlouho v tomto výboru, zejména já o tom dlouho mluvím, že je problém v transferu znalostí na úroveň jednotlivých zemědělců. A je zde nálehavá poptávka po těchto nových znalostech. Možná, že právě princip inovačních partnerství je něco, co nám to umožní. Takže ano, principiálně ano, ale prosím, dejte nám více podrobností. Děkuji. Děkuji. E, nyní prosím pana Plevu, e, aby odpověděl na dotazy. Děkuji vám mnohokrát za připomínky a návrhy. Jednoznačně vítám to, že e, tato myšlenka získala dobré přijetí od vás. Já bych řekl, že i v tom titulu komuniké u, u, užíváme výraz udržitelnost, nejenom produktivita, za konkrétním účelem. Je důležité zdůraznit, že naším cílem není pouze navýšit produktivitu, ale jde o to zajistit, aby tato zvýšení produktivity bylo udržitelné. Plně souhlasím s tím, že ta čísla, o kterých jsem hovořil, to znamená ten potenciál 70% růstu a ta zrostoucí poptávka po potravinách je předmětem určitých předpokladů. Ale i když těch 70% nebude představovat přesné číslo, tak už nyní vidíme určitý nárůst poptávky a reakce EU by měla být udržitelná. To je samozřejmě jeden z cílů tohoto přístupu. V tomto kontextu tedy také bioprodukce a kvalitní produkty budou dostávat nové možnosti, aby mohly spadat do těchto nových nástrojů. K rozpočtu. Není potřeba stanovovat pro toto zvláštní rozpočet, a to proto, že tato iniciativa je z větší části zaměřena na přístup ze spoda nahoru a jejím cílem je vytvořit určité rozhraní mezi výzkumníky na straně jedné, dále poradci, dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou například nevládní organizace a zemědělci. Tak, aby se jim pomohlo jednak přejímat znalosti z výzkumu do produkce Jednak, aby se zajistilo poskytování zpětné vazby ze strany produ- producentů a zemědělců na stranu výzkumníků. To je hlavním cílem této myšlenky. Ten rozpočet samozřejmě bude a bude využívatelný, bude to rozpočet dalších projektů na rozvoj venkovských oblastí. Bude to tedy součástí jednotlivých operačních skupin, které podle našeho názoru budou brzy vytvořeny v kontextu tohoto nového přístupu ze spoda nahoru. V tomto kontextu mi dovolte říci, že se nejedná o akademickou debatu. My se nechceme zaměřovat na nový výzkum. My se chceme zaměřit na lepší využití, využití stávajících znalostí, stávajícího výzkumu a chceme všem zúčastněným stranám pomoci se lépe angažovat v tomto procesu ať už jde o zemědělce nebo výzkumníky. Takže nejde o nějaký nový akademický přístup, který by se zaměřoval například na nové speciální technologie. Ale samozřejmě eh, v rámci programu pro rozvoj venkova bude možnost využívat peníze z těchto programů na investice do určitých nových projektů. Tento přístup není čistě akademický, protože chceme, aby byl co nejflexibilnější. Právě proto vyzýváme všechny partnery, včetně Evropského parlamentu, aby nám pomohli tyto myšlenky nastartovat. Právě proto vzniká tento řídící panel, který má vyvinout všeobecný koncept fungování tohoto přístupu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane kolego. Přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod číslo 17 jmenování zpravodajů rozhodnutí o dalším postupu. A dnes žádná rozhodnutí k tomuto přijímat nemusíme. Další bod na pořadu jednání je datum příští schůze. Ta proběhne 27. března 2012 od 15 hodin, je to úterý, 27. března 2012. To je vše. Děkuji vám mnohokrát. Tímto jsme vyčerpali pořad jednání našeho dnešního zasedání. Děkuji všem kolegům. Tímto končím schůzi Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Děkujeme také tlumočníkům a všem ostatním za spolupráci.